pana předsedu vlády České republiky Miroslava Topolánka k nám promluvit. Dovolte, abych ho srdečně přivítal. Vítejte srdečně, pane předsedo Topolánku. Dovolte, abych také velice srdečně přivítal předsedu Evropské komise, pana Jose Manuela Baroza, milé kolegyně, milí kolegové. My všichni víme, že předsednictví je zvláštní výzvou a od pana předsedy eh, Topolánky vím, že intelektuálně i emocionálně se ho nesmírně dotýká, že se svými politickými zkušenostmi po letech komunismu je nyní reprezentant a zástupce Evropské unie a může nám nyní představit svou zprávu pro Evropskou unii. Po Slovinsku je to druhé předsednictví země, která vstoupila 1. května 2004 do Evropské unie. Jistě mohu ve jménu vás všech prohlásit, milé kolegyně a kolegové, že české předsednictví má naši veškerou podporu a chceme podniknout vše proto, aby v obtížných dobách s českým předsednictvím Evropské unie jsme byli úspěšní. A na tomto základě vás smím požádat, pane předsedo Evropské rady, pane předsedo vlády Topolánku, pro pohovořit k Evropskému parlamentu a ještě jednou vítejte srdečně v Evropském parlamentu. vážené paní poslankyně vážení páni poslanci evropského parlamentu vážený pane předsedo evropského parlamentu vážený předsedo evropské komise předstupuji před vás poprvé v roli předsedy evropské rady. česká republika převzala vedení unie po francii což pokládám za více než symbolické. francie sehrála významnou roli při zrodu moderního českého státu na francouzském dvoře vyrůstal náš největší král karel iv císař říše římské který po vzoru pařížské sorbonny založil pražskou univerzitu jednu z významných institucí evropské vzdělanosti. s francií nás tedy pojí jak naplnění našich národních tužeb tak prosazování univerzálních evropských hodnot stejně jako nebylo snadné založit v čechách univerzitu která měla být porovnávána se sorbonnou není snadné převzít předsednictví v radě evropské unie po francii. vidím jen jedinou možnost jak se tohoto úkolu se ctí zhostit. nikoli náhodou jsem zvolil za příklad našeho spojení s francií a zároveň s evropskými hodnotami středověkého panovníka karel iv. ve své politice nemohl hájit úzce české postoje a naopak musel integrovat a reprezentovat celou rozmanitou říši. evropská unie v jistém smyslu navazuje na středověký univerzalismus přinejmenším v tom že nadřazuje společný mravní kodex a společný právní základ lokálním mocenským zájmům mluví se i o druhé evropské unii byrokratické mocensko technologické a oduchovnělé. já však věřím v onu první evropu v evropu svobody práva idejí a pravidel. v tomto univerzu hodnot v němž je právo povýšeno nad osobu nezáleží na velikosti země. to na čem záleží je schopnost sloužit společné myšlence rolí předsednické země není prosazovat své zájmy ani rozhodovat její rolí je moderovat a inspirovat debatu. dnes před vámi nestojím tedy jako premiér české republiky ale jako předseda evropské rady. názory které budu na této půdě příštího půlroku reprezentovat nebudou mými osobními ani nepůjde o stanoviska české vlády. půjde o konsensus twenty seven zemí vtělený do závěrů evropské rady nedovedu si představit že bych zde mohl vystupovat jinak. vy samozřejmě máte jako přímo volení poslanci evropského parlamentu právo ptát se mě na cokoliv a pokud vás to bude zajímat vždy vám rád řeknu svůj názor či vysvětlím český postoj. já sám to však nepokládám za podstatné. kolbištěm národních zájmů je evropská rada která tak také byla koncipována v nutně složitém systému vah a protivah evropské demokracie jejím primárním posláním ale je hledat společný průsečík pro všechny přijatelný kompromis a ten zde vždy budu důsledně rozhodně a korektně hájit. o nás češích se v unii říká že jsme stále s něčím nespokojeni že patříme mezi kverulanty kterých by se ostatní měli bát že jsme národem husitů a exaltovaných národovců. zásadně nesouhlasím s tímto typem výtek stejně jako náš první prezident tomáš garrigue masaryk jsem přesvědčen o tom že česká otázka je ve skutečnosti otázkou evropskou že se vždy odvíjela v rámci celoevropského kontextu v souladu se společnými evropskými hodnotami a ve spojitosti s vývojem v ostatních zemích. jak napsal masaryk před sto lety ve druhém vydání své české otázky naše literární a jazykové obrození národní dálo se se současným obrozením a novým vývojem všech národů evropských. z toho vyplývá že to naše obrození nebylo tak osamocené a zázračné jak se obyčejně mluvívá nýbrž že se vcelku nevymyká všeevropskému vývoji. mám za to že tato slova jsou aktuální i dnes kdy evropská unie jako celek i jednotlivé státy hledají novou tvář evropy. tvář v níž se budou zračit tradiční evropské hodnoty a která bude zároveň směle hledět do třetího tisíciletí. tvář která bude v duchu unijního motta in varietate concordia výrazem jednoty a zároveň rozmanitosti. češi podobně jako v devatenáctém století přistupují do této debaty jako mladý a malý člen. stejně jako tehdy se však zároveň pokládáme za dávnou součást velké rodiny hrdých evropských národů svůj postoj k evropské integraci budeme mít možnost plně prokázat právě během příštích šesti měsíců. české předsednictví připadá na rok který je významný z řady důvodů. letos uplyne pět let od historicky největšího rozšíření evropské unie v roce two thousand and four které bylo symbolickým i praktickým završením procesu úspěšného znovusjednocení dříve rozděleného kontinentu. a tento rok oslaví evropa twenty let od pádu železné opony který umožnil návrat zemí bývalého sovětského bloku ke svobodě a demokracii. v roce two thousand and nine to bude také thirty let od prvních přímých voleb do evropského parlamentu který vy reprezentujete. v trojúhelníku unijních institucí je to právě parlament který považujeme za zdroj přímé politické legitimity. evropský parlament je jediným přímo voleným orgánem evropské unie a s opakovaným voláním po zmírnění tzv. demokratického deficitu se tak v průběhu dekád zvyšovaly jeho pravomoci. konečně v tomto roce uběhne sixty let od založení severoatlantické aliance která je nejdůležitější obrannou aliancí transatlantického prostoru. aliance je ztělesněním bezpečnostní roviny euroatlantické vazby která stvrzuje platnost našich evropských civilizačních hodnot na obou stranách oceánu. v roce two thousand and nine nás ovšem nečekají jen významná jubilea a také důležité a náročné výzvy. musíme pokračovat v řešení institucionálních otázek. mezinárodní roli evropské unie otestuje nejen stále nedořešený konflikt v gruzii ale i nová eskalace napětí na blízkém východě. konečně se nám znovu palčivě připomíná otázka energetické bezpečnosti stejně jako tomu bylo u francouzského předsednictví tak kromě naplánovaných úkolů musíme čelit novým událostem přičemž další překvapení nejsou nikdy vyloučena. dlouhodobou agendu unie a vznik aktuálních problémů nemůže předsednická země ovlivnit. co ovlivnit může a musí je výběr předsednických priorit které zde jak je zvykem hodlám dnes představit naší primární snahou bylo aby tyto priority nereprezentovaly pouze český názor ale aby reflektovaly jak kontinuitu vývoje v evropské unii tak postoje a představy jednotlivých členských zemí a politických proudů. šlo nám o široké a konsensuální nikoli o konfrontační či jednostranné zadání. a i když je samozřejmě nemožné aby byl s těmito prioritami každý stoprocentně spokojen věřím že každý z vás si v našem programu může vybrat něco s čím se ztotožní. zároveň nijak nezastírám že stejně jako pro každou členskou zemi je i pro česko předsednictví příležitostí jak upozornit na oblasti ve kterých díky svému specifickému know how můžeme evropě něco přinést. které to jsou? jako země závislá na dovozu plynu a ropy a bývalý stát východního bloku velice dobře rozumíme významu energetické bezpečnosti jako podmínky nejen ekonomického blahobytu ale i svobodné a nezávislé zahraniční politiky. coby nový člen nebo členský stát s totalitní zkušeností si vážíme našeho členství ve společenství a považujeme za svou morální povinnost posilovat spolupráci s těmi kteří zůstali za dveřmi podobně jako francie uplatnila své know how ohledně středomoří chceme my přesvědčit unii o významu východního partnerství. třetím příspěvkem který zde chci zmínit je naše zkušenost s krizí bankovního sektoru jíž jsme prošli koncem devadesátých let. můžeme tak do aktuální debaty přispět našimi recepty a odborníky. díky stabilizaci finančních institucí jsme dnes jednou z velmi mála zemí které nemusely zatím pumpovat peníze daňových poplatníků do záchrany bank postižených finanční krizí. naše předsednické priority odrážejí české know how respektují kontinuitu vývoje evropské unie a nakonec i dobře odpovídají na aktuální problémy. jak nejspíš víte mottem našeho předsednictví je evropa bez bariér. já k tomu dodávám podtitul evropa pravidel tato vize nabývá nového významu v současné politicky a hospodářsky neklidné situaci. věříme že pouze evropa která plně využívá svého hospodářského lidského a kulturního potenciálu dokáže ekonomicky a politicky obstát v globální soutěži což v době krize platí dvojnásob. plnému rozvoji potenciálu evropy brání řada vnitřních bariér které bychom se měli snažit odstraňovat mám na mysli například poslední překážky v plném uplatnění čtyř základních svobod evropské unie pro všechny členské země zbytečnou administrativní zátěž pro podnikatele či nedostatek propojení energetických sítí který brání zvyšování energetické bezpečnosti a prohlubování vnitřního trhu s energiemi. na druhé straně evropa bez bariér nemůže být evropou bez pravidel a hranic odstraňování vnitřních bariér musí kráčet ruku v ruce s ochranou proti nelegálním aktivitám které ohrožují bezpečí a zájmy evropanů zejména v oblasti ochrany duševního vlastnictví či nelegální migrace. teprve toto jasné vymezení mantinelů nám umožní hrát aktivnější roli při boření vnějších bariér například v mezinárodním obchodě a lépe tak využívat potenciálu a komparativních výhod evropských zemí těmto zastřešujícím cílům bude česká republika během šesti měsíců svého předsednictví směřovat při realizaci tří hlavních programových oblastí tří českých e za prvé ekonomika za druhé energetika a za třetí evropská unie ve světě. s trochou nadsázky se dá říci že tato tři e se na počátku roku transformovala ve dvě g gas a gaza. jestliže e ve fyzice značí energii pak g je symbolem pro gravitační zrychlení a two g to je pro necvičený organismus docela slušné přetížení. předesílám že bych tu mohl o jednotlivých prioritách a úkolech mluvit hodiny. více než všechna slova jsou však důležité dosavadní výsledky českého předsednictví. dnes máme. fourteen ledna to znamená že jsme v čele evropské unie dva týdny. za tu dobu jsme stihli nastavit politické řešení komplikovaného problému s ruským plynem a vyjednat dohodu mezi oběma spornými stranami. vedli jsme také evropskou delegaci do oblasti blízkovýchodního konfliktu která absolvovala řadu náročných jednání se všemi aktéry a dosáhla prvních úspěchů při otevření humanitárních koridorů do gazy. to vše v době kdy u nás doma panovala kritická situace kolem rekonstrukce vlády a kdy jsme byli vystaveni útokům opozice která české předsednictví evropské unii neodpovědně torpéduje a bere si zahraniční závazky země jako rukojmí ve vnitropolitickém boji. myslím že výsledky kterých jsme přesto dosáhli jsou více než pádnou odpovědí na pochybovačné hlasy že česká republika z objektivních i subjektivních důvodů vedení evropské unie nezvládne. nyní k jednotlivým oblastem podrobněji. první e ekonomika české předsednictví se zasadí především o řádnou implementaci závěrů deklarace summitu g twenty z listopadu two thousand and eight a závěrů evropské rady z prosince. two thousand and eight klíčovým předpokladem úspěchu je v souladu s těmito závěry zabránit nadměrné regulaci a vyhnout se protekcionismu neboli dodržovat primární právo evropské unie dodržovat jednou daná pravidla evropská unie se nesmí před světem uzavírat a naopak musí usilovat o co největší otevřenost světového obchodu a vytěžit z ní maximum. na tomto místě si rád vypomohu slovy mého přítele josefa daula z frakce e ppe de. aktuální ekonomická krize není porážka kapitalismu ale spíše výsledek politických chyb a chybějících pravidel pro kontrolu na finančních trzích prioritními agendami budou revize směrnice o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí dojednání směrnice regulující pojišťovnictví nařízení o činnosti ratingových agentur a směrnice o institucích elektronických peněz. dále bude předsednictví usilovat o revizi nařízení o platbách v eurech a v neposlední řadě o včasnou a řádnou implementaci cestovních map rady pro hospodářské a finanční záležitosti přijatých v reakci na krizi vzniklou na finančních trzích. současně je ale nezbytné důkladně zanalyzovat možnosti které nám nabízí momentálně platná legislativa a ty stoprocentně využívat. pouze hospodářsky silná a vlivná evropská unie dokáže řešit důležité otázky světové politiky bezpečnosti obchodu či životního prostředí. předsednictví se proto musí věnovat realizaci evropského plánu hospodářské obnovy budeme přitom klást důraz na jeho zasazení do rámce lisabonské strategie po krátkodobých nástrojích pro posílení hospodářství bude čas na nástroje středně a dlouhodobé strukturální reformy. příkladem této důležité strukturální reformy je společná zemědělská politika. klíčové je stanovení rovných podmínek pro všechny členské země evropské unie při vyplácení přímých plateb a to jak pokud jde o výši plateb tak i o systémy vyplácení odstranění historických disparit zohlednění různorodosti zemědělství jednotlivých členských zemí. chceme tuto dimenzi zohlednit v debatě o budoucnosti společné zemědělské politiky po roce. two thousand and thirteen v dlouhodobém horizontu je nejlepší ochranou před drtivými dopady příštích krizí posilování konkurenceschopnosti evropské unie. jak už jsem zmínil jedná se o plné prosazování a uplatňování čtyř základních svobod na nichž je unie založena k nim bych přidal ještě pátou svobodu volný pohyb znalostí čili tak trochu návrat k onomu zmíněnému středověkému univerzalismu. důležitým faktorem pro zlepšování konkurenceschopnosti je zkvalitňování regulace včetně snižování regulatorní zátěže usnadňující podnikání především malým a středním podnikům. my se v této oblasti výrazně profilujeme v oblasti zahraničního obchodu se předsednictví zaměří na oživení diskuse na poli wto. zde přikládáme velký význam úspěšnému dokončení rozvojového programu z dauhá kdy dda představuje snahu o dosažení transparentní liberalizace obchodu na mnohostranné úrovni která přinese dlouhodobé výhody. pokud by jednání o dda bylo přerušeno předsednictví se bude snažit o zahájení reflexe mnohostranných obchodních nástrojů obchodu a podpoří větší intenzitu jednání v rámci dalších agend wto. a nesmíme zapomínat ani na investice do vzdělávání výzkumu vývoje a inovací na zlepšování regulatorního prostředí a snižování administrativní zátěže. a zde budu citovat předsedu sociálně demokratické frakce martina schulze evropa nemůže úspěšně konkurovat dalším regionům ve světě kvůli nízkým mzdám a sociálním standardům ale kvůli technologickým inovacím vyšší kvalitě práce a kompetencí a vědomostí lidí. pod tuto myšlenku se plně podepisuji. druhé e energetika. druhá priorita stejně jako ta první zapadá do kontextu aktuálního vývoje jen bych řekl že ještě naléhavěji a silněji. světová krize může evropu krátkodobě oslabit ale hrozící nedostatek energie by okamžitě a dlouhodobě zničil nejen evropské hospodářství ale i naši svobodu a bezpečí. české předsednictví rozhodně bude pokračovat v úsilí o zajištění bezpečné konkurenceschopné a udržitelné energetiky pro evropu. v oblasti energetické bezpečnosti bychom se rádi zaměřili na tři dimenze této problematiky zaprvé na dokončení druhého strategického energetického přehledu jehož součástí je analýza střednědobé poptávky a nabídky energie v evropské unii a na jejím základě vytipování vhodných projektů infrastruktury. zadruhé na dokončení směrnice o udržování minimálních zásob ropy a ropných produktů kde podporujeme navýšení povinných minimálních zásob z ninety na one hundred and twenty dní a zatřetí na revizi transevropských energetických sítí ten e kde je součástí balíku legislativy k energetické bezpečnosti který evropská komise schválila v listopadu two thousand and eight také zelená kniha o evropských energetických sítích. neméně významné je posílení infrastruktury na území členských států včetně stávajících přeshraničních propojení a realizace nových propojení energetických sítí. ve všech souvisejících legislativních aktech doufáme právě v podporu evropského parlamentu přirozeně nám také půjde o diverzifikaci dodavatelských a přepravních cest. je zřejmé že například budování plynovodu nabucco je otázkou nejvyšší priority stejně jako podpora výstavby nových ropovodů. dále musíme usilovat o diverzifikaci energetického mixu včetně rehabilitace jádra a investic do nových technologií ukázkou schopnosti dosáhnout energetické bezpečnosti v praxi je námi zprostředkovaná dohoda o vytvoření monitorovacího mechanismu při tranzitu ruského plynu. cílem bylo obnovit základní důvěru mezi ruskou federací a ukrajinou a vnést do této problematiky elementární transparentnost. podařilo se nám dosáhnout aby se obě země podepsaly pod jeden text což by mohlo umožnit dodávky do evropské unie. nyní musí evropská unie přijmout rozhodnutí a opatření aby se v budoucnu vyhnula opakování krize s dopady na členské země. je nutné zvýšit transparentnost v plynárenském byznysu je nutné diverzifikovat dodavatelské trasy a dodavatele je nutno diverzifikovat energetické mixy zemí evropské unie je nutné seriózně uvažovat o rozvoji bezpečné jaderné energetiky je nutné urychleně realizovat vybudování infrastruktury uvnitř evropské unie aby byly členské země efektivně propojeny což je podmínka pro vybudování efektivního trhu s plynem. v oblasti vnitřního trhu a infrastruktury je nezbytné usilovat o účinnou koordinaci operátorů přenosových soustav o dobudování jednotného vnitřního trhu s elektřinou a plynem a zajistit dostavbu chybějících částí přenosové a dopravní infrastruktury. pokud jde o legislativní priority v této oblasti chceme uzavřít třetí balíček pro vnitřní trh s energií tedy dokončit revizi dvou směrnic a dvou nařízení pro elektřinu a plyn jejichž cílem je dokončení liberalizace trhu s elektřinou a plynem. stejně tak máme za cíl uvést v život nařízení i zřízení agentury o spolupráci regulátorů. další oblastí je zvyšování energetické účinnosti kterou se chce hlouběji zabývat švédské předsednictví čímž se předsednické trio francie česká republika švédsko popere s otázkou energetiky opravdu komplexně a ze všech stran ač je tato priorita nazvaná energetika je nerozlučně spjata s politikou ochrany klimatu. v této oblasti bude snahou předsednictví dosáhnout globálně přijatelné dohody o nastavení redukčních závazků po roce two thousand and twelve to jest především dostat na palubu spojené státy indii čínu a připravit cestu k dosažení širokého mezinárodního konsensu na konci roku two thousand and nine v kodani ten by měl zároveň reflektovat aktuální vývoj světové ekonomiky. v kontextu nastupující ekonomické recese a krize dodávek bude zvláště důležité dát do souladu požadavky životního prostředí konkurenceschopnosti a bezpečnosti. počátek roku nám připomněl že v rámci priority evropská unie ve světě musíme počítat s nepředpokládanými naléhavými úkoly nová eskalace napětí mezi izraelem a hamásem si žádá nejen aktivní přístup samotné evropské unie ale také koordinaci s významnými světovými i regionálními hráči. opět se tu potvrzuje že dosažení míru je nemožné bez toho aby palestina začala fungovat jako plnohodnotný stát který je schopen garantovat na svém území právo a pořádek a bezpečí svým sousedům proto kromě aktuálních diplomatických aktivit musí evropská unie pokračovat ve svém úsilí o budování palestinské infrastruktury ve výcviku bezpečnostních sborů a v posilování autority palestinské správy. české předsednictví bude chtít při řešení konfliktu využít svých dobrých vztahů jak s palestinci tak s izraelem. ale je jasné že bez vzájemné důvěry není dlouhodobý mír na blízkém východě možný. již jsem zde zmínil východní partnerství gruzínská krize ukázala jak je důležité aby evropská unie měla strategii vůči této oblasti. prohloubení východní dimenze evropské politiky sousedství formou posílení spolupráce se zeměmi regionu a v první řadě s ukrajinou stejně jako se zeměmi zakavkazské a kaspické oblasti má nejen velký význam morální ale i praktický. tato spolupráce nám umožní diverzifikovat zahraniční obchod a dodávky energetických surovin co se týká transatlantických vztahů je zjevné že bez jejich posilování a rozvíjení evropská unie nemůže efektivně vykonávat svou roli silného globálního hráče stejně jako ji dnes nemohou samostatně vykonávat spojené státy. dlouhodobě uspět můžeme pouze společně. české předsednictví proto bude klást důraz na intenzivní dialog s představiteli nové administrativy spojených států v klíčových oblastech hospodářství klimatu a energetiky i spolupráce se třetími zeměmi pákistán afghánistán rusko střední východ. pro postavení evropské unie ve světě bude mít zásadní význam také pozice kterou členské státy zaujmou při vyjednávání o nové dohodě o partnerství s ruskem. události posledních let a zejména měsíců vyvolávají řadu otázek a zdůrazňují nezbytnost jednotného přístupu celé evropské unie. jeho předpokladem je porozumění rusku a společná analýza proto podpoříme spolupráci expertů na rusko napříč evropskou unií. za českého předsednictví budou také pokračovat jednání o rozšíření o země západního balkánu a o turecko. západní balkán nesmí zapadnout v našich ekonomických problémech a v aktuálních mezinárodních krizích. v případě chorvatska učiní předsednictví vše pro to aby se unie o tuto zemi rozšířila co nejdříve. pozitivní příklad chorvatska je nezbytným předpokladem pro udržení evropské perspektivy dalších zemí západního balkánu. určitě uděláme maximum pro jejich pokrok v rámci stabilizačního a asociačního procesu. české předsednictví je dále připraveno pokračovat v rozvoji jižní dimenze evropské politiky sousedství a zlepšování vztahů s partnerskými zeměmi v rámci tohoto projektu. mezi ně patří mimo jiné i posilování vztahů evropská unie izrael a obecně blízkovýchodní mírový proces a současné dramatické události v této oblasti by nás neměly odradit. naopak zdůrazňuji nezbytnost usilovného hledání mírového řešení. pod prioritou evropa ve světě se nakonec ale ne v poslední řadě skrývá oblast vnitřní bezpečnosti. povaha současných bezpečnostních hrozeb do ní totiž stále více přesahuje. budování prostoru svobody bezpečí a práva je společným zájmem evropské unie který se dotýká života všech našich občanů. v něm bude předsednictví usilovat o další pokrok v schengenské spolupráci v policejní a celní spolupráci a ve spolupráci členských států v civilních a trestních věcech. uvědomujeme si že závěr našeho předsednictví bude poznamenán volbami do evropského parlamentu vypjatější politickou atmosférou a nutností dotáhnout legislativní proces u vybraných legislativních aktů aby nespadly pod stůl. rovněž nás čeká začátek diskusí nad novou podobou evropské komise. bude také na českém předsednictví pokračovat v debatě s irskem ohledně osudu lisabonské smlouvy. jsem přesvědčen že tyto rozhovory je nutné vést citlivě a s respektem k suverenitě irských občanů. ostatně kdyby se konalo referendum o lisabonské smlouvě v česku podle všeho by rovněž neprošlo je třeba najít takové řešení které budou moci irové většinově akceptovat což nám nepochybně pomůže i v naší vnitropolitické debatě. na počátku jsem řekl že česká otázka je zároveň otázkou evropskou. snad žádný jiný národ nevěnoval debatě o své vlastní identitě tolik prostoru úsilí a času jako češi. to čím nyní prochází evropská unie která hledá svou tvář a smysl své existence dobře známe z naší vlastní historie. v roli předsednické země proto nabízíme společenství dvousetletou zkušenost s hledáním naší vlastní dějinné role našeho vlastního místa v rodině evropských národů. český vztah k evropě před více než sedmdesáti lety dobře vystihl kritik a filozof františek václav krejčí. nemíníme srdcem evropy čechy ani tak ve smyslu zeměpisném jako kulturním a duševním. jsme v nejhlubším lůně kontinentu kam se stékají vlivy všech jeho stran. cítíme se obklopeni všemi evropskými národy ne li přímo tedy alespoň díky imaginativní síle kulturních výtvorů. říkáme si proto že jsme na křižovatce duševních proudů a že z toho vyplývá naše poslání zprostředkovat a to hlavně zprostředkovat mezi západem a východem myslím že tato slova jsou inspirativní i na počátku roku two thousand and nine kdy před českou republikou stojí úkol půl roku moderovat debatu v evropské unii. děkuji vám za pozornost. Pane předsedo Evropské rady, děkujeme vám srdečně za vaši konstruktivní zprávu a přejeme vám do vašeho předsednictví všechno dobré. A nyní pan předseda Evropské komise, prosím. Pane předsedo Evropského parlamentu, pane předsedo rady, dámy a pánové, poslanci, poslankyně, první dny roku 2009 eh, bez pochyby jsou předvěstí, předvěstí toho, že to bude velká zkouška pro Evropskou unii těchto příštích příštích šest měsíců. To znamená, Evropa musí prokázat své odhodlání pomáhat eh, občanům, pracovníkům, zaměstnancům v tom, že budou překonávat a čelit ekonomické krizi. Evropa musí prokázat svoji solidaritu v těchto situacích, jako například, eh, když došlo k přerušení dodávek plynu, což ještě prožíváme, a Evropa musí ukázat, že je schopna i eh, pozitivně ovlivňovat řešení mezinárodních konfliktů, jako je problém v Gaze dnes. Úzká součinnost s českým předsednictvím v Radě a to je e, příležitost, abych zde e, uvítal pana premiéra, celý jeho tým a popřál mu hodně úspěchu v čele Rady a on má moji plnou důvěru. Já mám plnou důvěru v Českou republiku, že bude schopna se zhostit této funkce a budeme úzce spolupracovat s českým předsednictvím a s Evropským parlamentem a tak Evropská komise ukáže, že Evropa je schopna společně se zhostit těchto úkolů a v příštích šesti měsících, měsících ukážeme mm, evropským občanům, proč je v jejich zájmu jít třeba k volbám a volit poslance, kteří je budou e, zastupovat v příštím Evropském parlamentu. Také ukážeme občanům, že Evropa potřebuje demokracie, potřebuje být efektivní, proto potřebuje Lisabonskou smlouvu. A Právě proto více než kdy jindy potřebujeme Lisabonskou smlouvu, kterou musí odsouhlasit všechny členské státy. Vycházíme ze solidního základu. V roce 2008 Evropa ukázala, že je schopna přijímat těžká rozhodnutí, která zavazují eh, naše státy na řadu let dopředu. Třeba klimatický energetický balíček ukazuje, že Evropa má vizionářskou odhodlanou politiku a že e, se budeme snažit o ambiciozní mezinárodní smlouvu v prosinci tohoto roku. V roce 2008 Evropa i ukázala, že je schopna se uspůsobit změnám. Rychle našla prostředky, jak reagovat na mm, krizi ve finančním sektoru a i přijala oživný plán, aby mohla okamžitě začít stimulovat evropskou ekonomiku. Evropa také v roce 2009 eh, eh, začala s dobrým mezinárodním jménem, eh, protože se zapojila do konfliktu mezi Ruskem a Gruzí v minulém roce a i nyní se snaží o zbližování nepřátelných stran v Gaze a je to právě díky Evropské unii, že když nic jiného, alespoň humanitární pomoc mohla začít plynout k palestincům. Evropa také i i e, se zapřičinila o to, že G20 e, začala řešit ekonomickou krizi a i e, se zasadila o uzavření obchodních jednání, přispívá k procesu z Doha a i k plnění cílu milenia. Evropa také musí nadále pokračovat v tom, aby e, řešila výzvy dnešní doby a já myslím, že e, zde e, lze mít plnou důvěru. Komise v průběhu tohoto roku se bude maximálně snažit, abychom nepřišli o ten rytmus, který jsme našli ve Washingtonu na zasedání G20. Myslíme si, že je důležité, abychom se maximálně snažili o reformu globálního finančního systému a zde se eh, nám skýtá vynikající příležitost na G20 v Londýně. Je třeba, aby tam eh, členské státy hovořily jedním hlasem a společně se snažili o reformu globálního finančního systému. I komise přijde s významnými iniciativami tento rok, například eh, sankce na finančních trzích, zahájí nový akční plán v oblasti justice, svoboda a bezpečnost a také i navrhne opatření, e, které se týkají klimatických změn. Navrhujeme nebo přijímáme tyto návrhy i v perspektivě e, rozpočtového přeskumu. Ehm, dále ve světle ekonomické a sociální situace tak komise přijme mm, bez nezbytná opatření. Také i nyní vy, eh, dámy a pánové, máte na stole celou řadu legislativních návrhů a doufáme, že díky eh, eh, příspěvku českého předsednictví budou tyto návrhy přijaty do konce vašeho mandátu. Například jsou to ty návrhy týkající se finanční ekonomické krize, sociální balíček, mm, vnitřní trh s energiemi, zemi a aktuální stav a vývoj nám ukazuje, jak tento balíček je nezbytný, stejně jako to je v případě telekomu a eh, telekomunikačních eh, služeb a eh, dopravy. Dámy a pánové, já se zaměřím na ekonomiku a energii. Právě zde evropští občané pocitují velký tlak a budou ho pocitovat tento rok. A právě zde je třeba, aby Evropská unie přijala efektivní kroky je to téma, problém, který si vyžaduje eh, velkou intenzivní pozornost. A dalším takovým tématem je plyn, protože zde my eh, eh, jsme museli se vlastně vložit do sporu mezi Ruskem a Ukrajinou, co se týče tranzitu plynu. A stávající situace je neakceptovatelná, ale i neuvěřitelná. Neakceptovatelná, poněvadž evropští spotřebitelé v některých členských státech jsou bez plynu i e, týden bez dodávek, týdny bez dodávek. Je to neuvěřitelné, protože protože e, den poté, co byla podepsána dohoda na nejvyšší úrovni, kdy jsme dostali ujištění od představitelů Ruska a Ukrajiny, že budou implementovat tuto smlouvu, tak pořád plyn není. E, bez toho, aniž bych chtěl nějak posuzovat jejich úmysly, tak ten fakt je jasný. Rusko a Ukrajina nám ukazují, že nejsou schopni plnit závazky vůči některým členským státům EU. Skutečnost je taková, že Gazprom a Naftogaz nejsou schopny plnit závazky vůči evropským spotřebitelům. Eh, zde bych chtěl vyslat jasný signál do Moskvy a do Kieva. Pokud eh, tato dohoda sponzorovaná Evropskou unii nebude respektována a plněna, tak eh, Evropská komise bude apelovat na evropské podniky, aby se obrátili na soud a aby byly nalezeny alternativní cesty pro dodávky energií. Tudíž Eh, takže velice záhy uvidíme, zdali zde je nějaký technický zádrhel pouze, anebo zdali vůbec je zde nějaká politická vůle plnit smlouvu. A eh, pokud tato dohoda nebude splněna, to znamená, že Rusko a Ukrajina již nebude eh, moci být považováni za spolehlivé dodavatele energií do Evropské unie. V každém případě mm, Komise mm, předloží další návrhy pro zlepšení zabezpečení dodávek energií v Evropské unii na základě naší revize z listopadu. My Eh, zmobilizujeme 5 miliard euro nevyčerpaných prostředků z komunitárního rozpočtu a budou se investovat do propojení sítí. To je zásadní a zde bych chtěl poděkovat českému předsednictví, že podporuje splnění tohoto závazku, který byl přijat na nejvyšší úrovni na posledním samitu. Evropa musí jednat okamžitě, aby se podobné situace již neopakovaly do budoucna. Zde bych chtěl se podívat z širšího pohledu na ekonomiku tlaku, eh, protože jsou zde známky toho, že ekonomika se zhoršuje, zvyšuje se nezaměstnanost, eh, klesá produkce a asi mm, se to spíše bude zhoršovat, než zlepšovat. Nesmíme zakrývat závažnost této situace, ale nesmíme mm, se chovat fatalisticky a negativně, protože máme ty správné strategie. strategie. Mm, jsme schopni i působit vůči těm, kteří jsou nejvíce exponováni krizi a také i Mm, máme eh, prostředky na to, jak se z této krize dostat. Já doufám, že se z ní dostaneme. Základní priorita tedy musí být spolupracovat, aby se toto stalo realitou. A oživný plán navržený komisí a podpořený radou, to je ta správná odpověď, protože poskytuje dostatečné stimuly, které budou mít dopad na členské státy asi 1,5 HDP, eh, představuje významnou částku, pokud bude dobře vynaložena a cílem je maximální efektivita. Budeme se snažit splnit nejrůznější cíle jednou ranou a podpořit tak kompetitivnost, konkurenceschopnost evropské ekonomiky a i stimulovat ekonomiku, která je na ústupu. Je to krize, která nastala, která nyní ovlivňuje život našich spoluobčanů a bude to mít sociální dopady a je třeba tyto sociální dopady řešit přímo a eh, já myslím, že zde lze využít tu evropskou dimenzi a zajistit, že kroky učiněné v jednom členském státě budou mít i pozitivní dopady na ty ostatní členské státy a že zde bude pozitivní interakce. Potřebujeme e, i e, velice aktivní a zaangažovanost předsednictví, abychom mohli realizovat tento e, program, včetně podpory parlamentu. Je třeba, abychom se okamžitě dohodli na právních návrzích, abychom mohli použít naše finanční prostředky i z globalizačního fondu. Eh, hovořil jsem o pěti miliardách euro nevyčerpaných prostředků, které budou vloženy do strategických eh, projektů a budeme se především zaměřovat na propojení energetických sítí. A rusko-ukrajinská krize nám jasně ukázala, že zde existují problémy eh, v naší infrastruktuře a že to je ve strategickém zájmu celé Evropy. Efektivní implementace plánu je nezbytná, proto budeme, proto uvolníme asi 200 miliard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 Samozřejmě to jsou pouze krátkodobé opatření, ale musíme mít na paměti i dlouhodobá opatření. Je třeba, abychom mm, vyšli z určitých úspěchů, které jsme již dosáhli, jako je například budování vnitřního e, trhu. Moto českého předsednictví Evropa bez bariér. Skutečně to je e, velice e, inspirující moto, ale jak řekl premiér Topolánek, také musíme zdůraznit, že Evropa bez bariér potřebuje pravidla, evropská pravidla, pravidla tak, abychom zajistili zajistili rovné podmínky mezi členskými státy a mezi ekonomickými subjekty. Pravidla, abychom zajistili, že Mm, ty výhody evropské integrace budou ku prospěchu všech občanů, tak abychom zajistili dlouhodobou udržitelnost našeho života, životních podmínek. Budeme spolupracovat s předsednictvím a s parlamentem eh, tak, aby eh, Evropa skombinovala správně svobodu, solidaritu a bezpečnost ku prospěchu všech Evropanů. Děkuji za pozornost. Děkuji předsedovi Evropské komise a teď eh, Josef Dol za frakci EPP pět minut. Pane předsedo, pane předsedo rady, pane předsedo komise, vážení kolegové. Hned na začátku eh, svého předsednictví je české předsednictví konfrontováno s velkými problémy a musí eh, řídit tři Eh, hlavní tři velké krize. Jednak je to naše hospodářská a, ekon- a finanční krize, je to konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou, ale také eh, výbuch násilí na Středním východě. Tváří tvář k těmto výzvám je potřeba prokázat solidaritu a jednat koordinovaným a odhodlaným způsobem. Chtěl bych prohlásit celkým uspokojením, že Český premiér eh, společně s Evropskou komisí eh, jednal velmi rozhodně eh, v kontextu energetické krize, přestože to řešení ještě není úplně hotové, nemůžeme přijmout pozici rukojmích a musíme jednat velmi energicky, abyste měl pravdu, pane předsedo rady, jakož i vy, pane předsedo komisi, v tom, co jste o tom říkal. Mezi těmi třemi hlavními priority, které tady byly zmíněny, je již oblast energie. A to skutečně představuje naše hlavní výzvu pro budoucnost. Naše energetická nezávislost a také potřeba diversifikovat naše zdroje energie, to všechno do toho spadá. Skup, naše skupina EPP, jakož i všichni naši evropští občané, si dělají velké starosti z tohoto konfliktu a z té hrozby, která z toho vyplývá pro všechny členské státy Evropské unie. Nemůžeme tolerovat, aby se členské státy nacházely v pozici rukojmích. A to ještě jednou ukazuje, že je potřeba se velmi urgentně dohodnout na společné evropské politice v oblasti energií. Měli bychom tedy velmi seriózně přemýšlet o tom, jak snížit naši závislost a zavést nebo zlepšit náš energetický mix. Vážení kolegové, Situace na Blízkém východě nám také připomíná nezbytnost zhostit se naší zodpovědnosti ve světovém měřítku. My, Evropa, jsme hlavním dárcem eh, humanitární pomoci na světě a měli bychom na to být hrdí a měli bychom v tom pokračovat. Nicméně není to samotná humanitární pomoc, která vyřeší konflikty, eh, které služí eh, mezi Palestinci a Izraelci. Musíme mít silnou evropskou politiku, která bude mít k dispozici lidské, finanční i vojenské zdroje tak, abychom byli důvěryhodným partnerem ve světě. Proč se s tak velkým očekáváním dívá celý svět na Baracka Obamu? A to proto, že Evropa není schopná realizovat svou vizi a své know-how ve světě. Evropa je oprávněně kritizována. Unilateralismus současného amerického prezidenta je potřeba změnit a já doufám, že k tomu dojde eh, s novým nájemníkem Bílého domu. A doufám, že i potom my se připojíme k tomuto multilaterálnímu úsilí a posílíme naše také vojenskou přítomnost, ale ne proto, abychom vedli válku, ale abychom posílili mír. Blízký východ by měl být v zájmu všech našich politik. Pane předsedo rady, vy jste také hovořil o zahraničně politických prioritách. A myslím, že současná situace nám poskytuje spoustu příkladů situací, které je potřeba velmi naléhavě řešit, ať jsou to vztahy eh, s Blízkým východem, s Ruskem, se Spojenými státy, včetně Středomoří, Balkánu, Afriky nebo dalších rozvojových států. Evropané čekají od Evropské unie, že bude vystupovat eh, v globálním kontextu. A myslím si, že současné předsednictví by se mělo snažit řešit dopady finanční a sociální krize, mělo by eh, se snažit o provádění dalších reform a stejně tak eh, v Dubnu se zasadit o úspěšný summit G20. Doufám, že České předsednictví bude spolupracovat s Evropskou komisí a bude společně s našimi zahraničními partnery pracovat nebo vypracovávat společná pravidla pro světovou ekonomiku. Evropa by měla také bránit svůj sociální model, svoji tržní ekonomiku a snažit se o dobrou regulaci světových finančních trhů, mít dobrý systém dozoru eh, těchto trhů. V kontextu finanční a hospodářské krize musí Evropa vystupovat jednotně a odhodlaně. My s vámi počítáme, pane Topolanku, spoleháme se na vaše předsednictví a doufám, že projevíte rozhodnou vůli a budete nás řídit v těchto těžkých dobách. Děkuji vám za pozornost. Děkuji srdečně. A nyní hovoří za sociální demokratickou frakci Martin Schulz, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Topolanku, pane předsedo. Poslední předsednictví, eh, vedete vlastně poslední předsednictví Evropské unie v posledním období tohoto volebního období Evropského parlamentu. Nikdo již si nevzpomíná na to, co se tady kdysi řečil, řeklo a co jsme také odpověděli. Rozhodující otázkou je, o čem budeme diskutovat v posledních šesti měsících. A to, čeho spolu dosáhneme, bude také předpokladem pro velikou účast občanů pro volby do Evropského parlamentu. Když lidé uvidí, že se nám společně, řeší, eh, eh, že se nám společně daří řešit problémy, otázky, které jsou před námi, řešit v kooperaci, že to je pozitivní, konstruktivní a vytvoří to dobrou náladu pro chuť na účasti na volbách do Evropského parlamentu. A proto i my máme veliký zájem na úspěchu vašeho předsednictví. Já jsem na počátku vašeho předsednictví v prvních dnech měl tak trochu pochyby. Pan Schwarzenberg říká, že Izrael e, užívá svoje právo na sebeobranu Eh, ve fázi, kde vlastně potřebujeme roli Evropské unie jako prostředníka. To bylo opraveno, ano, to je v pořádku. Vy sami říkáte, v konfliktu eh, v pásmu Gaza my nechceme vystupovat jako prostředníci. To bylo mezi tím opraveno, korigováno a dobře jste to udělali. Na počátku existovaly potíže, ale nyní bych rád řekl, že vše dobře zvládáte, i když na počátku byly určité nejistoty a teď to vede k tomu, a to bych rád potrhl a pan Barroso má pravdu, že že výsledky vašich aktivit jsou pozitivní, pak máte plnou podporu naší frakce. To platí také pro projev, který jste tady před námi přednesl. Myslím si, že všichni jsme vám naslouchali velice blahoskloně a také s jistotou a s přesvědčením pro příští měsíce. Vzali jsme to skutečně na vědomí. A já bych rád vybral několik bodů. Citoval jste mého přítele Josefa Doyla, který tady řekl, je to jinak velice chytrý muž, ale toto byla určitá zmílka, že u finanční krize se nejedná o porážku kapitalismu. Bohužel, ano, není to porážka kapitalismu. Tady ten bohužel existuje i nadále, ale je to porážka kapitalistů, kteří nám celá léta vykládali, že nepotřebujeme žádná pravidla, že trh si reguluje všechno sám. To jsou ti, kteří utrpěli porážku. A pakliže vy Eh, který se doposud vedl politiku eh, spíše po té linii lidí, kteří říkají, nepotřebujeme pravidla. Když tady dnes dopoledne jste prohlásil, že potřebujeme Evropu pravidel, pak vám mohu říci ano, potřebujeme při zvládání finanční krize více pravidel a pak, pane Topolánku, srdečně vítejte v klubu těch, kteří se zasazují o pravidla a také jste se naučil, něco jste se přiučil, získal, dostal jste také vaši lekci. Pane předsedo vlády, domnívám se, že se nacházíme v rozhodující fázi mezinárodní politiky. Evropská unie potřebuje, pakliže má skutečně dostat, zhostit se své roli, tak jak ji popsal pan předseda komise, když se jedná o energetickou bezpečnost, máme-li plnit celosvětovou roli při řešení konfliktu v pásmu Gaza, pak se Evropa nesmí nechat rozložit na eh, prvočlánky. Pak potřebujeme skutečně Unii 27 jako silný hospodářský a politický blok, protože jedině, když se nenecháme rozdělit, a rozložit. Jedině pak budeme silní. Síla jiných přeci počív, spočívá v tom, že pořád spekulují v tom, že Evropané hovoří různými jazyky. Schwarzenberg říká, Izrael se brání, Louis Michel říká, Izrael porušuje mezinárodní právo. No, s takovou Evropskou unií se nepotřebuje vyjednávat. Když Rusové nebo Ukrajinci že vědí, že polovina stojí na této straně, polovina Evropské unie na druhé straně, pak nebudeme silní. Budeme však silní, budeme-li silný smluvní základ. Silný smluvní základ je právě Lisabonská smlouva. Pakliže během vašeho předsednictví s vaší vládou, která je dost potrestaná s předsedou státu, kterého má, Eh, s prezidentem, promiňte, s prezidentem státu, který ho má. Pakliže ratifikuje vaše země tuto smlouvu, bude to silný signál pro silnou Evropu. Na Pražském hradě sedí Václav Klaus. My si ho vyslechneme v únoru. To, to on přijede do Bruselu. Na Pražském hradě seděl, a vy jste to citoval, pane předsedo vlády Topolánku, také tam seděl Karel IV Karel IV. Eh, eh, postavil zlatou silnici z Prahy do Norimberku. Ve své době to byl ohromný čin, který spojoval národy. A Karel IV., než se stal německým císařem, tak se svým sídlem v Praze byl eh, lucemburským vévodou a knížetem. A proto Tyto doby na Pražském hradě byly skutečně evropské. Doufejme, že záhy brzy bude sedět také někdo na Pražském hradě, který bude stejně tak evropský. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo předseda liberálu. Uvidíme, s kým vším se on přátelí. Prosím pěkně, Ray Watson. Pane úřadující předsedo rady, jménem naší skupiny vás vysláte chtěl přivítat. Přejeme vám hodně úspěchů. Jeden velký Čech jednou řekl, už eh, nejsem hazardér, eh, všichni ode mě očekávají, že eh, budu střílet góly a to, co platí pro Milana Baroše, určitě platí i pro vás. Vy jste velmi vystižně popsal své cíle, řekl jste, že chcete odstranit bariéry pro vnitřní trh jak vnitřní, tak vnější. A vzhledem k tomu, že Evropa vstupuje do recese, nemůžeme to zachránit pouze keynesiánským utrácením peněz, ale měli bychom se postarat o uvolnění všech svobod a pohybu zboží a lidí přes hranice. Pane předsedo rady, toto je velmi těžká doba pro evropské občany. Vaše vedení bude spochybňováno, ale ne námi liberály. Myslím, že Česká republika, jakož i další nové členské státy, dokazují, jak účinná může být tržní ekonomika k odstraňování chudoby. Eh, správně jste eh, se zmínil o strategické revizi eh, energetické politiky a to by neměla být naše konečná ambice, mělo by to být jakýsi začátek k dalším věcem, k ekologičtější Evropě. Měli bychom pozbudit Evropu, aby přešla od fosilních paliv k zelenějším energiím tak abychom konečně ukončili naši současnou energetickou závislost. Naši monitorovací eh, pracovníci v Ukrajině nemohou volně působit, nemají přístup k dispečingům eh, dopravy plynu. Eh, Rusové na to poukazují a Ukrajinci říkají, že nemohou pokračovat v těchto dodávkách a zatím Evropa trpí, někteří naši evropští občané Eh, jsou v mrazu ve svých domovech a někteří chtějí znovu nastartovat jaderné elektrárny, které ostatní považují za nebezpečné. To není dobře fungující Evropa, to vypadá skoro jako film bratří Marxů. Takže bychom měli přestat hovořit o jednotném trhu s energiemi, ale měli byste využít své předsednictví a své promoci k tomu, abyste mobilizoval potřebné investice. Co se týče k Evropské unii ve světě, tady vítáme vaše ambice. Evropa by měla hrát vedoucí roli při řešení konfliktů, měla by podpořit pozitivní vývoj a snarat se o prosazování lidských práv. Ale pokud skutečně chcete zlepšit evropskou akceschopnost, tak se ptám, proč jste opět odložili ratifikaci Lisabonské smlouvy. Pokud chcete zabránit šíření eh, zbraní, tak proč se snažíte o vybudování antiraketového systému na půdě Evropy? A pokud chcete mír na Blízkém východě, tak proč dovolujete, aby Evropa byla zesněšňována v průběhu svých diplomatických misí? Eh, v důsledku konfliktu v Gaze eh, se to zbuzuje mnoho emocí u nás všech. A pokud budeme někomu přesně přisuzovat vinu, tak se na, nikdy nedohodneme. Vina je evidentně na obou stranách, ale my se musíme postarat o příměří a klid zbraní. Není, není žádná omluva pro raketové útoky Hamasu, ale také není žádná omluva pro eh, bombové útoky v hustě zaledněných oblastech Gaze. Myslím, eh, že jste také mohl zmínit jedno české přísloví, Nechraňte se ploty, ale chraňte se prostřednictvím svých přátel. My jsme vaše přátelé. Vaše země a její prezident přirovnal kdysi Evropskou unii k Sovětskému svazu, ale neměli bychom se vracet k těmto diskusím. Evropská unie, pokud bude chtít zůstat na Ukraji, tak může, ale my jsme Evropskou unii přátel a rovných partnerů. Cílem vaše, cíle vašeho předsednictví jsou velmi odvážné, my je podporujeme, držte se jich a my vám budeme pomáhat. Děkuji. Děkuji mnohokrát a za frakci Evropy národů Bran Crowley na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo je třeba vytvořit lepší politické vztahy mezi EU a USA a já doufám, že české předsednictví mm, se tím bude zabývat v příštích šesti měsících. v Příští týden budeme mít nového amerického prezidenta a samozřejmě my zde čelíme velkým výzvám. Mm, protože všichni čelíme stejným problémům a především my proto zde vítáme české předsednictví, které nastoupilo nyní do funkce právě v této zásadní době a jménem mé frakce UEN i my chceme nabídnout podporu vašim programům, tak abychom zajistili, že zde budeme mít jasný hlas pro Evropskou unii, eh, že budeme hovořit jasně za členské státy EU. Celá řada kolegů již se vyjádřila na adresu eh, té stávající vážné krize. A já bych zde chtěl eh, vzdát hold vašemu předsednictví a panu předsedovi Barroso za velice rozhodné kroky, které přijali v v případě plyn, dodávek plynu v Evropské unii. A to nejenom a to právě proto, že jsme byli schopni jednat okamžitě, ale i na úrovni sociální, ekonomické, politické, že jsme byli schopni eh, se eh, dohodnout, sednout k jednomu stolu. A to je důležité, aby předsednictví vědělo, že my chceme rozšířit tu myšlenku partnerství, podívat se směrem i dolů na Balkán, protože eh, ty jsou tomu vystaveni, mm, i protože ti jsou hodně závislí co se týče jejich ekonomické, energetické aktivity. Vy jste také hovořil o těch pěti eh, eh, svobodách i eh, pohyb znalostí, volná svoboda znalostí. A to je to, co potřebujeme právě proto, abychom mohli posílit inovace a abychom mohli zmobilizovat tuto naši schopnost a individuálně jako mm, země, vy, va, vaši historii jste ukázali, že jste přežili totalitu a i přesto jste byli schopni zachovat si vysokou úroveň vzdělání a inovací. Takže já si myslím, že to je ten směr, kterým se musí také pohybovat EU. A teď bych chtěl eh, eh, citovat Kennedyho, který řekl, že my dnes se nacházíme eh, na eh, nové hranici, ale ta nová hranice, eh, na které stojíme, to není soubor slibů, ale výzev, které nás čekají. Děkuji a nyní za frakci zelených Monika Frasone čtyři minuty. Děkuji, děkuji, pane předsedo. V tomto okamžiku, kdy eh, my eh, vedeme tuto rozpravu, tak pořád padají bomby v Gaze a je třeba, abychom my jako parlament, ale i rada a komise, abychom my eh, se zasadili o to, aby toto skončilo v Gaze. Já si myslím, že to je naše odpovědnost teď v tomto okamžiku i přes ty různé názory, které máme, i přesto, že máme různé pohledy na to, kdo je odpovědný i když my jako naše frakce, my k tomu máme jasno jak řekneme, odpoledne. Pane mm, předsedo, vy jste na začátku začal hovořit o historii, o středověku a mm, to je období, které již je dlouho eh, za námi, které bylo i takové tmářské a mm, i Eh, eh, ta násilné často, ale mně se zdá, eh, že váš program je trochu jaksi také poznamenán takovou vizí, která již je z minulosti. Je to takové příliš libenom trh a biznis. Já si myslím, že mm, také i jste lhostejní vůči takovým politikám v oblasti sociální, protože e, to je to, co reaguje na to, co občané potřebují teď právě. Takže vy jste trochu mimo tento kontext, třeba i pokud jde o boj e, proti klimatickým změnám a vy to berete jako e, překážku, jako náklady, ale ne jako velkou příležitost pro inovace, pro udržitelnost. To je takové trochu mačistické když vy říkáte, že třeba zrevidovat barcelonské cíle, pokud jde o e, podporu péči o děti. Takže e, vlastně to znamená, jako, že byste chtěli opět poslat ženy e, domů, aby byly v domácnosti. Dále jsou zde otázky třeba imigrantů. To je mm, to, co se dotýká také naší bezpečnosti a zde Mm, mm, vy mm, nedostatečně podle mě zdůrazňujete to, co je důležité v zahraniční politice a to je Mm, eh, soudržnost koheze v naší unii. A vůbec také i nezmiňujete velice důležitý sektor, a to je boj proti diskriminaci. A zde bych chtěla vědět, jakou máte prioritu eh, v boji proti eh, diskriminaci a jak to je s tou směrnicí o zákazu diskriminace. Zhruba řečeno, je to program, kde, kde je málo příležitostí, spíše hodně nebezpečí. Také i jste, jsme hovořili o tom konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou pokud jde o ten eh, spor o plynu, ale zde je třeba se eh, postavit eh, k tomto sporu jasně, protože zde máme vlastně země jako třeba Bulharsko nebo Slovensko, které využijí této krize tak, aby mohly opět otevřít ty nebezpečné jaderné energie, elektrárny. Zatím ale neexistují žádné bezpečné jaderné elektrárny. Možná za 50 let budou bezpečné, ale teď ne. A navíc je to velice nákladné a mm, je to mimo naše reálné priority. Dále, eh, solidarita, to znamená, eh, že se nesmíme odchylovat eh, od našich cílů, jako jsou tedy energetické úspory například, protože to dává velké příležitosti pro zaměstnanost například. A my Pane předsedo, chceme, abyste přesvědčil vaše kolegy k tomu, aby v Evropské radě na samitu na jaře, aby především se snažili o ten cíl 20% úspor v energii do roku 2020, aby to vzali jako závazný cíl do budoucna a abyste i zrevidovali vaše priority, abyste eh, eh, dohloubky rozpracovali ty návrhy, které byly přijaty v prosinci, které se týkají energii, obnovitelných strojů a dále. Ještě poslední poznámka poznámky, Pokud jde o Lisabonskou smlouvu, ta není perfektní, ale je velice prazvláštní, že vy jste ji ještě neratifikovali, takže prosím využijte této příležitosti a vysvětlete nám proč a mm, kdy. Děkuji, pane předsedo. Ach jo. Děkuji. A nyní eh, za eh, sjednocenou evropskou levici Miroslav Ransdorf. Tři minuty. Děkuji, pane předsedající pan předseda topolánek hovořil o naší složité eh, historické zkušenosti. já si myslím že české předsednictví je příležitostí pro to abychom přispěli k překonání dosavadního rozdělení evropy na západní a východní část. kdysi eh, jaroslav hašek eh, ve svém švejkovi učinil jednu slovní hříčku Eh, německo maďarskou hříčku kelet ost newgat west což vlastně volně přeloženo znamená že východ rozděluje západ východ rozdává západ bere. a tak ty dějiny probíhaly. myslím si že je příležitost tuto věc skončit. myslím že české předsednictví je také příležitostí eh, pro to abychom se osvobodili od vlastních dogmat a předsudků. za příklad těchto dogmat Eh, beru například nedávný článek václava klause kde radí jak překonat eh, tuto finanční krizi tím že dočasně eh, oslabíme standardy sociální ekologické a zdravotní protože prý tyto standardy brání racionálnímu lidskému jednání myslím si že pravý opak je pravdou že české předsednictví by mělo přispět k tomu abychom tady měli socially and ecologically driven economy ekonomiku která bude poháněna eh, sociálními a ekologickými faktory a chtěl bych tedy říci že v jedné věci souhlasím s panem ministerským předsedou topolánkem že je třeba vsadit na proud inovací který by pro nás znamenal východisko z krize abychom budovali chcete li řečeno slovy richarda floridy tvořivou třídu která pomůže našim ekonomikám se dostat ze, e, slepé uličky. chtěl bych e, říci že odvahu změnit se potřebujeme všichni a stefan george velký německý literát říká že budoucnost patří tomu kdo je schopen se změnit. doufám že budeme schopni změnit eh, vlastně své eh, zajetí eh, minulými zkušenostmi že budeme schopni překonat rozdělení mezi východní a západní evropou a budovat jeden celek který Eh, nebude eh, trpět komplexem nadřazenosti spojených států ani kohokoliv eh, jiného. a chtěl bych ještě na závěr svého vystoupení říci že jestliže v vystoupení premiéra topolánka byla celá řada vznešených záměrů předsevzetí a cílů že to je dobře je v pořádku že se přistupuje k českému předsednictví s eh, ambiciózními projekty ale mám tu jednu skeptickou poznámku výrok polského satirika jerzego lece který říká že ani účast na pouti svaté vás nezbaví pocení nohou. Děkuji mnohokrát a za Vladimír na dvě minuty. Vážený pane předsedo, žádná země nezahajovala předsednictví za tak nepříznivé kampaně a s tolika zlověstnými proroctvími jako Česká republika. Zejména francouzský tisk se předháněl v malování černých chmur, které se valí na nebohou Unii, protože jí přestane předsedat někdo tak nekonečně schopný, jako je francouzský prezident a tuto úlohu převezmou nějací Češi ti češi kteří se smrtelně provinili tím že ještě neratifikovali lisabonskou smlouvu pomocí které několik velkých zemí natrvalo převezme rozhodování v unii. ke všemu mají češi populárního a intelektuálně nepříjemně zdatného prezidenta který nejenže odporuje lisabonské smlouvě ale umí kvalifikovaně poukázat na stále hlubší deficit demokracie v unii ten deficit kvůli kterému jsme před twenty roky svrhli socialismus v naší zemi české předsednictví má přitom střízlivé cíle rozumné priority a bude velmi úspěšné. přejme mu to a podporujme ho a to přes trapné výkřiky českých socialistů kteří dávno směnili lásku k vlastní zemi za proletářský internacionalismus a tak dnes z návodu svých socialistických protektorů nenávistně házejí klacky pod nohy českému předsednictví. nešť! české předsednictví má prokázat že malé země jsou neschopné a je tedy na čase předat pomocí lisabonské smlouvy trvale řízení unie těm velkým schopným zkušeným. proto je toto předsednictví tak významné prokáže totiž že menší země jsou stejně schopné řídit eu jen se možná vyhnou megalomanii sebestřednosti hysterickému pr dětinské hyperaktivitě některých prezidentů a neustálému propagování svých neexistujících úspěchů přeji premiéru topolánkovi místopředsedovi vondrovi a dalším z celého srdce úspěch. bude to úspěch mojí země ale současně to bude úspěch malé a nové země a to je v eu důležité poselství. přinášíme totiž ještě jednu zkušenost zatímco největší země eu žily v predikovatelných demokraciích které je učily řešit jen standardní situace my jsme po půl století žili ve velmi nestandardní totalitě to nás naučilo kreativně řešit právě nestandardní situace. bude se to hodit. děkuji pane předsedající. Děkuji vám. Pane kolego, jste Evropanem, protože jste Čechem. Eh, za nezařazené paní Babošíková, čtyři minuty. Dámy a pánové, jsem hrdá na to jakou obratnost a akceschopnost prokázalo české předsednictví v otázce dodávek plynu do zemí evropské unie a byla bych ráda kdyby předseda rady mirek topolánek prokázal stejnou rozhodnost s jakou jednal s vladimirem putinem a julií tymošenkovou o plynu i v jednání o budoucnosti evropské unie respektive o lisabonské smlouvě. předseda rady evropské unie by měl mít ambici hrát roli lídra uskupení ne pouhého údržbáře. máte tak pane předsedo jedinečnou šanci prokázat že evropská unie je prostorem kde jsou si jednotlivé státy bez ohledu na svou velikost rovnocennými partnery a budete li mít odvahu pane topolánku můžete se zapsat do historie. vážený pane předsedo máte šanci a pravomoc na to abyste veřejně prohlásil že lisabonská smlouva je po irském referendu mrtvá a že byla slepou uličkou. máte šanci navrhnout vytvoření nového vizionářského dokumentu který v sobě bude obsahovat reálný společný jmenovatel zájmů jednotlivých členů evropské unie a se kterým se v referendech občané budou moci ztotožnit nemusíte bezmyšlenkovitě prosazovat lisabonskou smlouvu která posiluje nedemokratickou moc úředníků a zakrývá neschopnost evropských elit dohodnout se a hlavně nechuť skládat účty občanům. pane předsedo rady evropské unie reprezentujete zde zemi která se v minulém století dokázala vymanit z rakouska uherska která přežila mnichovskou zradu obstála v hrůzách nacismu. reprezentujete zde zemi kde se lidé postavili proti vpádu vojsk varšavské smlouvy reprezentujete zemi která čtyřicet let žila v područí sovětského svazu v rámci rady vzájemné hospodářské pomoci spěla neodvratně k plánovité chudobě a která se nekrvavou cestou dokázala s totalitním režimem vypořádat. nemohu proto věřit tomu že jako premiér země s touto historickou zkušeností chcete aby se o sociální politice energetice daních justici a bezpečnosti rozhodovalo jinde než v jednotlivých členských státech nevěřím tomu že si skutečně přejete výlučné pravomoci unie nadřazené pravomocem členských zemí. nevěřím tomu že chcete aby unie zasahovala do ochrany a zlepšování lidského zdraví průmyslu kultury cestovního ruchu vzdělávání nebo sportu. nevěřím tomu že vítáte fakt že lisabonská smlouva ve více než fifty oblastech ruší právo veta členských států a snižuje hlasovací váhu menších zemí včetně české republiky. vážený pane předsedo rady a vlády české republiky mějte odvahu říci ostatním šestadvaceti hlavám států to co říkáte doma mezi čtyřma očima. řekněte že lisabonská smlouva není dobrá a odmítněte ji. udělejte to ve jménu demokracie a svobody. nebudou vám tleskat takzvané evropské elity nebudou vám tleskat úředníci z komise a ani většina tohoto parlamentu. získáte si ale úctu a respekt občanů na které se zde tak rádo zapomíná a posílíte prestiž své země předsedáte totiž four hundred and fifty milionům občanů ne několika politikům a úředníkům. v české republice často označujete lisabonskou smlouvu jako nutné zlo. k čemu je ale zlo nutné? nenamlouvejte sám sobě že lisabonská smlouva je nutné zlo. je to jen zlo a vy to můžete změnit. iniciujte práce na novém dokumentu inspirujte se římskými smlouvami a messinskou deklarací prosazujte společný zájem evropské unie tím je svoboda prosperita konkurenceschopnost a bezpečí ne eurozdraví eurodaně europárky a europivo. pane předsedo mirku topolánku nutné zlo je alibi zbabělců. to vy alespoň doufám nejste. máte v zádech podporu irského referenda máte podporu fifty five občanů naší země kteří si lisabonskou smlouvu nepřejí a silný hlas prezidenta české republiky václava klause a jistě víte že největší zbabělost je vědět co se má dělat a nedělat to. děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní se dostaneme k prvním odpovědím předsedy Evropské rady a Evropské komise. Prosím pěkně, pane předsedo Topolánku. Já děkuji za všechny ty otázky nebo komentáře k mému vystoupení i v české republice je parlament a i tam jsme zvyklí na pluralitu názorů takže mě některé názory nepřekvapily přestože jsem s nimi úplně nemohl souhlasit. nicméně chci zopakovat do úvodu že já tu svou roli a to je odpověď na celou řadu otázek opravdu cítím jako roli předsedy evropské rady a nemíním v tomto půlroce profilovat své osobní názory nebo názory stranické. Eh, myslím ale že na jednu věc reagovat musím protože se mě dotkla osobně a to jsou některé velmi ostré odsudky českého prezidenta václava klause eh, jednoho z prezidentů kterého znají evropští občané eh, což si myslím že je dobře a já jsem na to hrdý. václav klaus je ikonou devadesátých let české transformace a díky němu se mimochodem dnes úspěšní a díky němu jsme překonali těch prvních deset let ve zdraví. Eh, já jsem hrdý na to že jsme se dožili ve zdraví sametové revoluce že jsme v roce one thousand nine hundred and ninety one vyhnali ruské vojáky ze země že jsme v roce one thousand nine hundred and ninety nine vstoupili do severoatlantické aliance že jsme v roce two thousand and four vstoupili do evropské unie že jsme v loňském roce přeřezali závory na hranicích evropské unie a dnes můžeme cestovat z lisabonu až do vilniusu eh, bez dokladů nebo bez nějakých bariér. Eh, jsem hrdý na to že jsem u toho mohl být a dnes tady stojím a eh, připadá mi neuvěřitelné že česká republika v této chvíli předsedá celku který má téměř půl miliardy lidí a který obsahuje fakticky twenty seven států. takže pokud evropská unie ztratí schopnost kromě těch pravidel a unifikace schopnost veřejné svobodné diskuse a bude chtít unifikovat i tuto diskusi tak to nebude moje evropská unie. jestliže ztratíme schopnost možnost svobodného vyjadřování svých názorů tak je to cesta do pekel a já se proti útokům na václava klause ostře ohrazuji. má totiž jedinečnou schopnost do té unifikované a řekl bych překorektní diskuse vnášet své pohledy a tím nastavovat parametry nové diskuse. svobodná diskuse je to co evropskou unii do budoucna musí ctít ne abychom ji omezovali. k lisabonské smlouvě což si zaslouží pár slov já bych řekl ta smlouva je v podstatě průměrná. je o něco horší jak smlouva z nice a o něco lepší jak ta smlouva příští. v tomto smyslu k ní takto přistupuji i já osobně. <laughs> já jsem tuto smlouvu vyjednával za českou republiku my jsme ve vládě tuto smlouvu schválili já jsem tuto smlouvu podepsal a budu pro ni v parlamentu hlasovat. ale znovu představa že bychom dopředu nadekretovali jednotlivým členským zemím že musí ratifikovat dokument že nemají národní právo projít svou vlastní procedurou a rozhodnout se samy jestli tento dokument přijmout či nikoli mně připadá absurdní. máme potřebu změny institucí máme potřebu zlepšení fungování evropských mechanismů máme potřebu zjednodušení pravidel. jestli toto všechno obsahuje lisabonská smlouva o tom nejsem úplně přesvědčen. všichni jsme měli trochu jiný názor na to jak to má vypadat pro mě to je paní poslankyně bobošíková kompromis je to kompromis možná velmi složitý a já jeho ratifikaci budu podporovat. přece jenom si zaslouží pár slov situace na blízkém východě a pozice evropské unie v tomto konfliktu. evropská unie byla dlouho označována jako země která je very big payer but not player to znamená velmi se podílela na investicích ať už humanitárních nebo rozvojových v této oblasti ale nesehrávala tu roli která jí patřila v rámci kvartetu a odpovědnost která z této participace v kvartetu vyplývala. já se domnívám že ta stávající situace i při nástupu nové americké administrativy dává možnost evropské unii aby do tohoto regionu investovala nejenom peníze ale i návrhy řešení a větší aktivitu. já teď nechci být soudcem jedné či druhé strany protože pravdou je že izraelci mají právo na bezpečný život nikoli pod raketami a já jsem ve sderotu a ashkelonu a dalších oblastech izraele byl. stejně tak mají právo lidé palestiny si vytvořit v této chvíli vlastní stát fungující administrativu a žít bezpečně a kvalitní život. ten konflikt šedesát let nikdo nevyřešil. já nemám žádnou iluzi že bychom ho vyřešili teď naším cílem je krátkodobě dosáhnout příměří a zastavení bojů. já bych chtěl ocenit nejenom roli evropských vyjednávačů mise která tam směřovala vedená karlem schwarzenbergem ale samozřejmě i roli arabských států v regionu které působí pozitivně ať už je to egypt nebo třeba turecko a další země. domnívám se že po splnění těch podmínek například zamezení pašování zbraní ze sinaje do gazy bychom mohli dosáhnout společně v rámci globální bezpečnostní architektury nikoli jenom jako evropská unie jako pouze součást této globální architektury toho že by boje mohly být zastaveny a v této chvíli jsem spíše skeptický k tomu že by to bylo rychlé. otázky energetiky energetické bezpečnosti klimatických změn role evropské unie v tomto procesu přece každému musí být jasné že pokud se k tomu lídrovství evropské unie v oblasti klimatických změn ať si o nich osobně myslím cokoliv nepřipojí ekonomiky a velcí hráči typu spojené státy americké ruská federace brazílie indie čína tak je tento krok evropské unie opuštěný osamocený a v globálním měřítku bezcenný. naše role je přesvědčit ostatní světové velmoci a největší producenty emisí aby nás následovali a tam vidím naši roli během prvního půlroku protože pokládám klimaticko energetický balíček v této chvíli za uzavřenou záležitost a čeká nás implementace po schválení samozřejmě v evropském parlamentu jak doufám. celá ta záležitost energetického mixu je někdy příliš zideologizovaná zpolitizovaná a podle mě evropská unie k tomu musí mít velmi praktický a pragmatický přístup a vidět krátkodobé střednědobé dlouhodobé cíle a krátkodobé střednědobé a dlouhodobé prostředky k naplnění těch cílů. já si nedovedu představit že země které mají ninety závislost na výrobě z uhlí jako je třeba polsko jsou schopny v horizontu fifteen twenty let tuto závislost radikálním nějakým velmi ostrým způsobem změnit. my musíme samozřejmě investovat i do nových technologií uhelných do clean technologies a do zvyšování účinnosti zařízení protože není možné jednostranně a velmi rychle tuto závislost změnit. je třeba se o tom bavit investovat do inovací a samozřejmě postupně ten energetický mix upravovat tomu eh, o čem se tady hovoří a to je do větší ochrany životního prostředí menší závislosti na fosilních palivech samozřejmě na bezpečných a relativně levných dodávkách energií tak aby evropa zůstala konkurenceschopná a byla schopna konkurovat i v globálním měřítku. celá krize rusko ukrajinská není jenom krizí důvěry ale promítají se do ní obchodní ekonomické politické geopolitické a strategické zájmy. je to mnohovrstevný problém kdy já v žádném případě nechci být soudcem kdo je v této chvíli krátkodobým viníkem protože pro nás pro evropskou unii a pro evropské země jsou v dané chvíli viníky oba dva. jedna země nedodává druhá země neumožňuje tranzitem dodávky a v tomto smyslu musíme v regionu působit a musíme hledat cesty jak krátkodobě tento problém ukončit jak střednědobě a dlouhodobě diverzifikovat jak zdroje tak tranzitní cesty jakým způsobem zabezpečit propojenost soustav jak elektrizační tak plynárenské v evropské unii abychom mohli dosáhnout toho co se teď nedaří a to je solidarita a naplňování havarijních krizových plánů protože já nechci být zlým prorokem ale ta krize ještě nekončí a situace slovenska bulharska zemí balkánu je velmi tristní a kritická. z toho co jsem si ještě poznamenal co vlastně představitelé jednotlivých frakcí já si vůbec nemyslím že naše agenda je příliš liberální nebo příliš konzervativní. naše agenda je vyplývající z dlouhodobých cílů a z dlouhodobé agendy evropské unie a ten český vnos do ní ta česká stopa se ukázala už v prvních dnech nového roku jako správná protože náš důraz na energetickou bezpečnost aniž jsme tušili možná pět minut po dvanácté nás přivádí k velmi důsledné důkladné diskusi jakým způsobem zabezpečit nezávislost a svobodu evropské unie která je dána nezávislostí nebo menší závislostí na importech energií a zdrojů mimo evropskou unii. možná to co tady padlo otázka na antidiskriminační směrnici barcelonské cíle eh, malý důraz na sociální otázky já si to nemyslím. my jsme se snažili redukovat samozřejmě eh, eh, ty základní cíle do nějakých Eh, spíše symbolů proto v žádném případě nepodceňujeme ani otázku antidiskriminační ani otázku ochrany žen. já vás ubezpečuji že zrovna my máme zkušenost velmi rozsáhlou s určitým vynuceným eh, pobytem dětí v různých zařízeních a pro nás je klíčové aby ženy a rodiny měly možnost volby aby měly možnost si zvolit jestli jejich zaměstnání v dané chvíli bude péče o děti a k tomu chceme vytvořit nejrůznější nástroje aby to bylo možné aby to tu rodinu ekonomicky nedostávalo na hranici sociální potřebnosti a na druhé straně aby bylo dostatečné množství <clears throat> různých nástrojů od dětských zařízení a věřte mi že země jako česká republika s tím má nepřeberné zkušenosti z dob totality kdy ten princip byl trochu vynucený. Eh, myslím si že to do úvodu může být všechno. jestli něco čechům nechybí tak to je sebevědomí takže na závěr chci říct že my si vůbec nemyslíme že by malý stát nebo střední stát protože česká republika je nejmenší z velkých zemí anebo největší z těch malých jsme dvanáctou největší zemí evropské unie takže my netrpíme pocitem méněcennosti a jenom bych připomněl že když švédské předsednictví v roce two thousand and one šlo eh, do toho předsednictví tak novinové články byly stejné jako byly v prosinci a v listopadu v evropských médiích kdy se pochybovalo o tom jestli euroskeptičtí švédové kteří nemají euro a nechtějí ho jsou schopni začít eh, pracovat na přijetí jednotné měny jestli jsou schopni eh, zavést diskusi o ratifikaci smlouvy z nice a jestli vůbec budou schopni jako nová země eh, evropskou unii vést eh, ty články. kdybychom dnes vyměnili smlouvu z nice za smlouvu lisabonskou a kdybychom vyměnili švédsko za českou republiku tak vypadají úplně stejně. my z toho nemáme žádné mindráky. děkuji. děkuji pane premiére a nyní dám slovo pa, jsem chtěla dát slovo panu Barosovi, který nehodlá si vzít slovo, takže budeme pokračovat s našimi eh, řečníky. Dvě minuty, prosím. Má další řečník a dodržujte řečnickou dobu, tak abychom skutečně mohli dodržet plán. Já budu pokračovat v tom českém okénku, které tady bylo zahájeno. Je z toho vidět, Eh, to co sám dobře tušíte a víte a co jste zdůraznil eh, ve svém projevu tedy že volby do evropského parlamentu se opravdu blíží a že dnes velmi pravděpodobně uslyšíte řadu příspěvků jak z české strany tak od jiných kolegů které budou spíše ovlivněny houstnoucí předvolební atmosférou než snahou zhodnotit program předsednictví který jste zde představil já myslím že první dny českého předsednictví vyzkoušely českou vládu tak důkladně že důkladněji to opravdu ani nešlo a že v této zkoušce jednoznačně obstála a jsem velice rád že to tady celá řada kolegů zdůraznila ukázalo se také že ta tři e ty tři priority tedy ekonomika energetika a externí vztahy byly jako české priority zvoleny naprosto správně protože to co se odehrálo v počátku tohoto roku tedy konflikt v gaze a krize s dodávkami plynu do evropy spadají minimálně pod dvě z těchto tří e. jasně se také ukázalo to co jsme si zatím nepřiznávali tak docela nahlas že otázka energetické bezpečnosti je naprosto klíčové téma pro budoucnost evropské unie a je to důležitější než cokoliv jiného včetně troufám si říci lisabonské smlouvy protože ta nám ani nerozsvítí ani nezatopí. téma energetické bezpečnosti je téma nikoliv pro jedno předsednictví ale je to téma na dlouhá léta a pro českou republiku je velikou výzvou a velikou ctí že právě toto téma může posunout dopředu zároveň to ukazuje jak jsou všechna ta tři e propojena protože energetická bezpečnost má dopady na ekonomiku jak známo restrikce dopadnou vždycky napřed do ekonomické sféry a také na vnější vztahy protože bez solidně vytvořeného východního partnerství politiky sousedství a dalšího rozšiřování evropské unie například o turecko nezajistíme evropě energetickou bezpečnost a diverzitu zdrojů. já věřím že česká republika se ujme tohoto úkolu že tuto debatu posune dál a že tím vloží svoji nepominutelnou stopu eh, do českého předsednictví a do vedení evropské unie a přeji nám všem v tom mnoho úspěchů. děkuji za pozornost. Děkuji, pane zahradile pan rouček tři minuty prosím. vážený pane ministerský předsedo topolánku vážený pane předsedo barroso dámy a pánové neznám nikoho v tomto parlamentu žádnou poslankyni ani poslance kdo by si nepřál úspěch českého předsednictví. evropané na východě na západě na severu na jihu v evropě té tzv. staré i té evropě té tzv. nové si přejí úspěch evropské unie přeji si úspěch evropského předsednictví a přejí si to samozřejmě také poslanci tohoto parlamentu bez ohledu na to zda pocházíme ze sociálně demokratického lidoveckého liberálního či zeleného tábora. ve veřejném mínění v evropě i v tomto parlamentu však panují bohužel říkám bohužel určité obavy a určité pochyby zda česká republika své předsednictví úspěšně zvládne a těch důvodů pro to je několik. tím prvním důvodem je nestabilita uvnitř vládní koalice v české republice. moji kolegové například nechápou proč nyní na samém počátku předsednictví dochází k výměně ministrů a k rekonstrukci vlády. jak mohou noví ministři například dopravy či pro místní rozvoj ministři kteří nemají žádné evropské zkušenosti úspěšně zvládat evropskou agendu a předsedat evropské radě. moji kolegové také nechápou proč například čeští vládní křesťanští demokraté kteří bojují o přežití pořádají svůj volební kongres právě v době českého předsednictví. řadu otázek jak jsme zde již slyšeli vyvolává též vztah mezi vládou a českým prezidentem já bych chtěl slyšet jasnou odpověď na to zda se české předsednictví zda se česká vláda ztotožňuje s názory prezidenta václava klause který odmítá lisabonskou smlouvu popírá globální oteplování a tvrdí že současná finanční a ekonomická krize byla vyvolána přílišnou regulací a existencí sociálních a environmentálních politik. vážným důvodem k pochybám je rovněž nesplnění domácího úkolu slibu který jste dal kancléřce merkelové i prezidentu sarkozymu že česká vláda jako předsednická země ratifikuje lisabonskou smlouvu do konce loňského roku. já bych chtěl od vás pane ministerský předsedo slyšet jasné slovo kdy bude tato smlouva v českém parlamentu ratifikována a proč ratifikace této smlouvy je spojována s ratifikací dvoustranných dohod se spojenými státy o radaru a také se zákonem o vztahu mezi oběma komorami českého parlamentu. lisabonskou smlouvu jak jsme zde slyšeli je potřeba. je potřeba i z důvodu naplnění českých priorit. ty priority si myslím jsou správné ale k tomu aby jsme v nich mohli pokračovat do budoucna například v otázce energetické bezpečnosti větší role evropy ve vnějších vztazích k tomu potřebujeme posílenou spolupráci k tomu potřebujeme lisabonskou smlouvu. na závěr přeji českému předsednictví vše nejlepší hodně úspěchů. je to v zájmu české republiky i evropské unie. děkuji. Kolegové, prosím, dodržujte řečnickou dobu, paní Kochmerin. Pane předsedo, šest měsíců Sarkozyho ležíš za Evropskou unii s dramaty, dynamikou a prohlášeními a nyní vy, pane předsedo, přebíráte předsednictví s humorem, na který bude asi třeba si nejprve trochu zvyknout. Eh, doufám, že budete produktivním předsedou rady, protože vás čekají gigantické úkoly. Vy sám jste hovořil o válce mezi Izraelem a Hamasem, o hospodářské krizi a samozřejmě si také jedno interní otázky, jako je Lisabonská smlouva, ale dovolte, abych vybrala jeden bod, o kterém jste hovořil, bezpečnost v oblasti energetiky, kterou jste zdůrazňoval. Souhlasím s vámi. Energie je základní surovina pro moderní společnost, náš moderní styl života, náš další vývoj na této otázce závisí a nesmíme být závislí na energetických dodávkách. Potřebujeme dobrý mix nejrůznějších zdrojů, abychom měli svou nezávislost a proto velice doufám, že Eh, s vaším přesvědčivým způsobem přivedete Evropské unii k nové diskuzi o atomové energii a především německé vládě dodáte odvahu, aby vzala zpět výstup z jaderné energie, protože je to nezbytné pro energetickou bezpečnost na našem kontinentu. Je třeba hodně udělat, je to naše šance i vaše šance přimět eh, pohnout Evropou dopředu a velice doufám na dobrou spolupráci. Děkuji. Děkuji. No, děkuji, děkuji, že jste respektovala řečnickou dobu. Pan Šimanský, další v řadě, minutu máte, prosím. Pani przewodniczący, jest tylko jedno kryterium oceny prezydenta. Paní předsedající, zde pouze existuje jedno kritérium, podle kterého se bude posuzovat české předsednictví, a to vlastně již Eh, jsme viděli v těchto dramatických dobách a to je energetika. Eh, zde neexistuje žádný na záruka toho, že podobné problémy se nebudou opakovat do budoucna. Po eh, krizích v roce 2004, 6, 8, tak skutečně nadešla chvíle, aby Evropská unie aktivně se snažila diversifikovat eh, ty mm, přepravní trasy. Také musíme i diversifikovat zdroje. Proto očekáváme, že české předsednictví přijme kroky, tak abychom eh, eh, poskytli i finanční podporu produktovodu Nabuko a mm, mohli dopravovat komodity ze centrální Asie, ze střední Asie. My potřebujeme, eh, eh, aby toto se stalo prioritou Evropské komise, protože bez těchto kroků eh, mm, mm, příští zimu budeme mít stejné problémy. Děkuji, pan Turmes. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve k otázce energii. Myslím, že na tom stojí důvěryhodnost Evropské unie. Takže vám děkuji, pane předsedo Barroso, za to, že jste dnes dopoledne jasně ukázal, že to, co dělá Naftogaz a Gazprom, a to, co sledujeme v těch posledních čtyřech a šesti dnech, tak to je neuvěřitelná věc. A je potřeba, abychom tady řekli, pánové, to stačí. A proto je potřeba jednat eh, jednotně. A děkuji vám za to, že jste to koordinoval, pane předsedo ale může mi někdo vysvětlit, eh, jakému účelu slouží návštěva slovenského a bulharského premiéra do Moskvy? Podle mě to ukazuje Gazpromu, že nejsme jednotní. Pokuste se mi to vysvětlit, tuto cestu. Za druhé, a myslím, že eh, v tom má Evropská komise velkou roli. Tady jde o to, jak vytvořit nějaké nouzové plány případě výpadku plynu měla by vzniknout příslušná směrnice o zabezpečení dodávek plynu, jinak komise nebude mít dostatek politické síly, aby mohla jednat a zajišťovat koordinaci v těchto situacích. Musíme mít také nouzový infrastrukturní plán pro střední a východní Evropu a podpořit to penězi. A za třetí je potřeba kombinovat hospodářskou obnovu s investičním plánem do energetiky. První prioritou by mělo být budování propojení ve východní Evropě. Je skandální, že tak málo peněz ze strukturálních fondů jde na tak užitečné věci a místo toho se staví stadiony pro světový šampionát. Já bych byl spíše proto, aby se stavilo pro občany. Mělo by se týkat budov, eh, obnovitelných energií a dalších věc. A ještě k jaderné energii mi dovolte několik slov. Na té jsme více závislejší než na plynu, protože 90 našeho jaderného mm, materiálu eh, pochází z jedné eh, země. A paní Mary, když jste to zmiňovala, tak to je úplně směšné. Ευχαριστώ κύριε Τέρμς. Ο κύριος Μαστάλκα για δυόμιση λεπτά. Děkuji, pan Maštálka. Dvě a půl minuty, prosím. Kolegové, zcela jistě se v tomto sále nenajde nikdo, kdo by českému předsednictví záviděl podmínky, ve kterých přejímá vedení Evropského společenství. Eh, pane premiére, jedním z hlavních hesel vašeho předsednictví, které jste vyhlásili, je Evropa bez bariér. Tuto větu si se zkušeností politickou a eh, životní lze vykládat různě já osobně jsem přesvědčen že jej nelze pojímat pouze jako další uvolnění pro finanční a e, tržní mechanismy ale naopak chápu jej jako výzvu pro zdokonalení toho čím se evropa může právem pyšnit a tedy sociálního evropského modelu. E, nemám na mysli teď pouze e, šanci Eh, na odstranění eh, nesmyslných omezení na možnost zaměstnávání. chápu tuto příležitost jako šanci dát mobilní pracovní síle důvěryhodné garance rovného zacházení. to se ostatně může projevit například i tím že v průběhu českého předsednictví se posune pozitivním směrem zatím neuzavřená otázka poskytování přeshraniční zdravotní péče má li být evropa bez bariér možná bude dobré začít tím nevytvářet nové bariéry. evropa není jenom evropské společenství jsou tu i naši sousedé kteří nejen geograficky ale i historicky do evropy patří. v této souvislosti bych rád znal váš názor a strategii jakou bude uplatňovat předsednictví vůči našim sousedům na hranicích evropské unie. mám tu na mysli především srbsko eh, s neuralgickým bodem kosovo mám tu na mysli především moldavsko která udělala mnoho vstřícných kroků na cestě k přiblížení se evropskému společenství. nevytvářet bariéry podle mého názoru znamená i principiální avšak evropskou politiku vůči rusku a číně. s těmito státy je třeba hledat vyvážený vztah s respektem především k evropským zájmům. evropa bez bariér znamená také zabývat se vážně tím že na jejím území se nachází řada menšin to se týká i menšiny o které se nerado mluví v tomto parlamentu a to o neobčanech kteří se nacházejí v některých státech evropské unie. klíč k řešení těchto otázek závisí kromě jiného i na prosazování nové politiky a to je zrušení politiky dvojích standardů. řekl jste že eh, základem je svoboda a rozhodování dejte i svým občanům ve své republice možnost o lisabonské smlouvě a o umístění amerického radaru rozhodnout v referendu. bude to potvrzení upřímnosti vašich slov. děkuji. pan de na jednu minutu. Já bych chtěl za skupinu Demokracie a nezávislost přivítat velmi eh, s velkou úctou přivítat tedy nástup českého předsednictví a také proto, že český národ prošel těžkými zkouškami a myslím, že je, si lépe uvědomuje, že mnozí z nás cenu a smysl slova svoboda. Chci přivítat také české předsednictví, protože vychází stříc našim nadějím Eh, pan Topolánek a pan Václav Klaus pro nás představují dvojí naději. Naslouchat hlasu lidu a tedy respektovat eh, referenda o Lisabonské smlouvě v celé Evropě a vrátit lidem svobodu se osvobodit od bruselské byrokracie, která nás zaplavuje. Dnes je nás čím dál tím více mezi evropskými občany, kteří jsme disidenty vůči Bruselu. Děkuji vám, pane de Villiers. Pan Van Hecke na jednu minutu. Děkuji, Jenom jednu otázku mám na českého premiéra. Pomožte nám respektovat demokracii demokracii jsou to lidé, kteří by měli přijímat rozhodnutí. A tam, kde mohli rozhodovat ve Francii, v Nizozemí, v Irsku, byla Lisabonská smlouva lidmi zamítnuta a vyhozena do popelnice. A já bych eh, chtěl, aby nám to české předsednictví eh, připomnělo. Myslím, že předsednictví velmi často se chovají jako arrogantní mandaríni, evropští technokraté a nedělejte to, prosím. My, nás velmi zajímá, co se stane. Eurokraté velmi často dělají všechno pro to, aby prosadili svou vůli a my potřebujeme Českou republiku. Česká republika se nedávno zbavila diktatury a my bychom měli využít vašich zkušeností protože vy nám můžete pomoci při eh, nastolování demokracie a svobody. Pan Kirkit na dvě minuty. Paní předsedkyně, pane premiére Topolánku, předsedo, pane předsedo komise, já zde vítám vždycky premiér. Já si pamatuji eh, eh, i z minulých diskuzí, že Evropa je v dobrých rukách teď v příštích šesti měsících, protože vy přinesete eh, vaše známé dovednosti. Váš program stanoví významné priority, ty tři E, ekonomika, energetika, externí vztahy. A vy jako předsednictví budete řešit velké výzvy. Vy už vlastně to máte za sebou. Byl jste v Moskvě, v Kijevě a hodně jste pracoval tvrdě na tom, aby byly obnoveny dodávky plynu. I jste prokázal velké diplomatické dovednosti vůči Ukrajině a e, Rusku, ale je třeba eh, <clears throat> pokračovat v tomto způsobu vedení, k čemuž vám gratuluji. Také i eh, se sna- eh, řešíte, se snažíte řešit mm, krizi na Středním východě a mm, zavést tam příměří i vy navrhujete velice rozumná opatření, abychom řešili ekonomické zpomalení. Vy eh, nechcete, aby Evropa eh, uvalovala nějakou další těžkou regulaci. Vy se snažíte zmobilizovat eh, země, aby se dívali liberálně a aby se stavili proti protekcionářství ale jakékoliv regulační eh, změny, legislativní změny tedy musí být úměrné a rozumné. A i za týden budeme mít v Bílém domě nového amerického hm, prezidenta a já vím, že vy určitě s ním navážete velice dobré vztahy s panem prezidentem Obamou a já si myslím, že budoucnost transatlantického vztahu je tak zásadní pro naši prosperitu a bezpečnost. Přeji vám hodně úspěchu, Churchill, eh, v posledním projevu v House of Commons Goerens řekl, eh, eh, nikdy nepropadejte zoufalství. Děkuji vám, pane Herkem, pan Vidženen na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, předsedo Barozo, pane předsedo Topolánku, vážení kolegové. Musíme se přiznat, že české předsednictví eh, začalo ve velmi obtížné situaci. Zhoršující se hospodářská krize, krize na Blízkém východě a také krize v dodávkách plynu vaše působení bude ještě těžší se vzrůstajícím napětí vzhledem k nadcházejícím evropským volbám, takže vaše předsednictví bude poznamenáno volbami nových eh, evropských poslanců, kterých by mělo být 730. A ten počet uvádím přesně, protože eh, to není přesně stanovené číslo Lisabonské, Lisabonskou smlouvu. Možná, že Eh, byste si přál lepší štěstí, ale myslím, že každá, na všechno bychom měli nahlížet jako na příležitost. Měl byste se pokusit o zlepšení důvěryhodnosti Evropy na Blízkém východě, měl byste zefektivnit evropskou energetickou politiku, měl byste se snažit eh, chránit eh, pracovní místa v Evropské unii. Pane Topolanku, rád vidím úspěch dalšího předsednictví nového členského státu. Dokáže to, že nováčci nejenom, že dokáží následovat ostatní, ale dokážou také vést ostatní. A vy musíte vést 27 členských států, musíte se snažit sjednotit jejich stanoviska k různým úkolům. A to nepůjde bez koncesu, ke, bez koncensu ve vašem vlastním státě. To by mohlo poškodit váš úspěch, tak se snažte zastavit všechny vnitřní politické boje. Chápu, že to je obtížné eh, před eh, volební kampaní, ale Slovinsko už ukázalo, že to možné je. Snažte se sjednotit také všechny politické síly v tomto parlamentu. Uvědomte si, že v příštích šesti měsících byste měl vést dialog a v tom byste se mohl poučit od francouzského předsednictví a Dovolte mi také upozornit na vzrůstající xenofobii a antisemitismus v Evropě. Česká republika je tím také postižena a byl bych proto rád, abyste eh, věnoval velkou pozornost této otázce také vzhledem k nadcházejícím evropským volbám a přeji vám hodně úspěchů. Děkuji. Další kolega, pan Dalien, na jedno a půl minuty. Prosím, dodržte váš řečnický čas. Já bych chtěla poděkovat úřadujícím předsedy rady za to, že dnes mezi nás přišel, aby nám nastínil program českého předsednictví. Chtěla bych upozornit na několik otázek, které doufám bude české předsednictví řešit. Nejprve je to vaše moto Evropa bez bariér. Já sou, samozřejmě souhlasím s východiskem tohoto mota. Myslím, že to spíše také platí pro evropské občany, kteří by měli mít právo volně se pohybovat po celé Evropské unii. Já jsem byla spravodajkou ke směrnici o volném pohybu osob. Mám pocit, že to vaše moto je nicméně ohroženo některými úřady. Komise nedávno zveřejnila zprávu o implementaci zmíněné směrnice a ta zpráva je velmi eh, velkým zklamáním, protože eh, implementace není dostatečná a já doufám, že přisoudíte větší pozornost této otázce, než jak je uvedeno ve vašem programu v oblasti eh, bezpečnosti a svobody. Kromě toho samozřejmě se budete potýkat s velmi naléhavými otázkami, jako je ta pokračující finanční krize a e, bezpečnost energetických dodávek. Budete mít před sebou také velmi náročný legislativní program a já doufám, že využijete všech prostředků pro to, abyste uzavřel ještě nevyřešené legislativní zprávy. Například se to týká snižování cen u roamingu a SMS se zahraničí a já doufám, že se vám podaří dosáhnout dohody během prvního čtení. Děkuji vám a přeji vám hodně úspěchů během vašeho předsednictví. Pan Borgesio na minuto. S veškerou úctou k českému předsednictví. Doufám, že pohne Evropu od blabla k řešení problémů, které se týkají například obhodování s lidmi, k čemuž dochází ve středozemí. Ministr ministři vnitra zemí kolem Středozemního moře se sešli a upozorní celou Evropu na velice závažnou situaci, na eh, tajné pašování také drog, ku příkladu z Afriky, nejenom lidí. Je naprosto zásadní, aby byla učiněna naprosto konkrétní opatření, aby spolu s ministry z vnitra se zastavilo toto pašování ze třetích zemí. Musíme také podporovat a zlepšovat práci Frontextu v koordinaci příslušnými prostředky a opatřeními. Evropa může být úspěšná pouze tehdy, budeme-li zaujímat koordinovaný přístup a Týká se to například nás, mojí země. Podívejte se na Lampedusu, jeďte tam, podívejte se, jak je tam závažná situace. A možná, že přímo ústředí boje s tímto problémem by mělo být přímo tam. Je to velká ostuda, jeďte se na to podívat. A možná, že pak se tam jednou vrátíte jako turista, protože je to velice krásný ostrov. Pan Horáček, prosím, minuta. Děkuji, paní předsedkyně, pane Parosopa, aus prag für die deutschen grünen im europäischen parlament gewählt freue ich mich besonders já se velice rád, eh, podívat jsem tady za zelené, tak se těším, eh, neboť jsem narozen v Praze z toho, že právě eh, Česko předsedá Unie. Já jsem po okupaci Československa šel do politického asilu a pořád pokládám za zázrak, že Česko a střední Evropa ve svobodě buduje eh, demokracii a zasazuje se o lidská práva. Současná politická, ekonomická a ekologická situace její eh, vývoj eh, by byla velkou výzvou pro každé předsednictví. Ale já doufám, věřím, že toto předsednictví to zvládne. Přeji nejenom Česku, ale také nám všechno nejlepší. Děkuji. Děkuji a prosím, dodržujte čas. Nyní pan Adamo na minutu a půl. Pane předsedo, Některé, některé z priorit eh, vašeho předsednictví zde zazněly dnes dopoledne, ale abychom mohli jednat spolu, eh, musíme eh, chránit naši bezpečnost spolu s NATO a také v otázkách, které přesahují rámec na to. Otázka je, kdo vlastně říkal, že musíme jít eh, tímto směrem. Eh, pokud je EU eh, roz, ohrožena, musíme držet pohromadě. Teď nás ohrožuje situace v Izraeli, ale nejsou proti Izraeli znášeny žádné sankce, jako by se nedělalo vůbec nic. Pokud se týče Evropy bez hranice, my nechceme moc regulace, chceme pružnost a tak dále. Čili eh, jaké jsou závěry z ekonomické krize? Eh, co chceme dělat s trhy? Je jasné, že musíme velice úzce sledovat politiky v EU, musíme sledovat eurobarometr, jak smýšlejí občané. E, nyní probíhají masové demonstrace a toto je skutečně e, volání po politickém míru. Toto ukazuje, že lidé chtějí spravedlnost a bezpečnost. Každá členská země e, má takovou roli, jakou ji umožní jejich občané. Um, Pane předsedo, já bych vás ráda uvítala a popřála všechno nejlepší vašemu předsednictví a vašemu národu. Jakožto Irka chci poděkovat vaší vládě a vašemu lidu. Když eh, Irové byli proti eh, eh této smlouvě Lisabonské, eh, Češi jedině vyslovili respekt Eh, mnohde lidé nejsou, eh, lidem není dovoleno hlasovat, čili vaše, eh, vaše hodnocení, váš respekt jsme velice uvítali. Vy jste představil ambiciozní program, jak se vyrovnat s různými krizemi. To ovšem si vyžaduje respekt mezi členskými národy, respekt také k lidu, lidem v členských zemích. My vám přejeme úspěch. Eh, možná, že by bylo, že byste nám pomohla, pomohli, kdybyste také odmítli Lisabonskou smlouvu. Takže děkuji vám. Pan Nasauer. Paní předsedkyně, dámy a pánové, možná, pane předsedo rady Topolánku, jste ani nepočítal s tak přátelským eh, přijetím v Evropském parlamentu. Ale české předsednictví a rady, to je událost. A vlastně má to historický přídech. V mém politickém životě eh, jsou dvě významné události. To je sjednocení Německa a za druhé sjednocení Evropy po dvou krvavých občanských válkách v Evropě. Eh, to, že Česko zastupuje v Evropském parlamentu předsednictví, to je výraz neuvěřitelných historických změn, jim, již jsme svědky a za které můžeme být věčně. Eh, já vás podporuji jménem naší frakce bez výhrad, bez skepse. Eh, vy jste správně tedy eh, tady, jak si použil tu paralelu s Karlem IV., který byl prvním architektem čehosi evropského, ale také založil jednu z nejdůležitějších evropských univerzit, čili je jakýsi exponentem evropského univerzalismu, eh, který je charakteristický pro nás eh, Evropu. A to vlastně se týká těch smluv, které jsme mezi sebou uzavřeli. Vy jste si tím vysloužil souhlas eh, bez ohledu na tu a tam euroskeptické projevy z vaší země. Ale právě my jsme schopni díky tomu poznat, kdy se v Evropě může začít něco vyvíjet špatným směrem a včas to korigovat. A Lisabonská smlouva je vynikajícím instrumentem jako korekční mechanismus toho, aby se Evropa nevyvíjela špatně. E, já bych byl rád, kdybyste vy jako předseda rady přispěl k ratifikace této, této smlouvy, a to i ve své zemi. Děkuji panu Nasauerovi a nyní pan baron Krespo. Vážená paní předsedající, vážený pane předsedo rady, vážený pane předsedo komise, dámy a pánové. Vítám české předsednictví se stejným přátelstvím, s jakým jsem se jako předseda v parlamentu tehdy obrátil k Českému eh, senátu v roce 1991, když jsem vlastně tehdejší české poslance vyzval k tomu, aby se k nám přidali. Eh, myslím si, že eh, už tehdejší doba vlastně ukázala, že v Česku jsou velké osobnosti. Tehdy to byl prezident Václav Havel. A dovolte pár úvah a otázek. Vy jste přijal rozhodnutí a já jsem eh, rád, že jsem to tady slyšel, a sice podřídit ratifikaci Lisabonské smlouvy, eh, ratifikaci ehm, protiraketového štítu. Vy jste přijal rozhodnutí, že vlastně ve vaší zemi budete k těmto dvěma otázkám přistupovat společně. Uh, a já si myslím, že nesmíme pomíjet jednu věc, a sice, že konflikt se zemním plynem je konfliktem politickým. Já si myslím, že asi nemůžete vést eh, snadno politiku směrem na východ v této situaci, pokud se konflikt nevyřeší. Není mi jasné, proč, když Česko je, eh, nebo Češi jsou hrdým národem, eh, proč tedy vlastně podřizujete eh, to, co mají říct Čechové, tomu, co řeknou Irové. Za druhé, pane předsedo rady, vy jste hovořil o euro. Včera jsme tady slavili desáté výročí existence euro a, vaše, eh, a vstup vlastně vaší bratrské země Slovenska do eurozóny. Já bych se chtěla zeptat, jak budete přistupovat eh, k euro za českého předsednictví. Děkuji vám. Děkuji. Prosím, paní Ek. Vážený pane Toplánku, vážený pane Baroso, vážená paní předsedající, je velice důležité uvědomit si, že v současnosti se nacházíme ve dvojí krizi. Je to krize klimatická a krize finanční. No a vedle toho ještě existuje krize energetická. Je tedy důležité se soustředit na práci. Pane, pan premiér Topolánek je tady dnes mezi námi a je třeba, aby se zabýval fungováním Evropské unie a tím, jak EU může řešit krize, zejména krizi finanční. Musíme pomoci našim občanům vytvářet pracovní místa, chránit eh, malé a střední podniky. Každá finanční krize e, znamená technologické změny, průmyslové změny, je třeba hledat nové technologie za použití třeba biopaliv, solární energie, nových zdrojů energie. Prostě s tím souvisí celá řada otázek, celá řada nových technologií, které je třeba zavést, abychom mohli bojovat i s klimatickými změnami a skutečně vytvořili novou Evropu plnou pracovních míst. A proto potřebujeme technologie, které budou ohleduplné ke klimatu. Je také třeba stabilizovat energetickou situaci ve vztahu k Rusku roku. Energetický balíček je tedy velice důležitý. Potřebujeme také eh, plně evropskou politiku, Celou evropskou politiku v oblasti energií. EU musí hovořit jedním hlasem v této věci. A eh, občané někteří dnes mrznou ve svých bytech a oni nám neodpustí, pokud tu krizi nevyřešíme. A je tedy e, třeba, abychom skutečně se do toho pustili z ostra. Já vítám české předsednictví a bude po něm pokračovat Švédsko a přeji vám hodně štěstí do vaší práce. Děkuji vám a nyní e, poslanec Kristovskis. Toplanek Kungs. Vēlos sveikt Čehijas. Vážená paní předsedající. Slovenijas prezidentūras laikā aizsākto komunistiskā režīma noziegumu politisko morālo un juridisko aspektu. Eh, dovolte abych poblahopřála českému předsednictví za to že chce pokračovat eh, v řešení morálních a legálních aspektů i zločinů, které, eh, kterých se dopustili nacisté a komunisti, protože ty komunistické zločiny jsou pořád velkou jizvou na obličeji Evropy. Ale samozřejmě, že evropská politika je také pořád ovlivněna takzvanou reálnou politikou a dělá, že to neexistuje. Je důležité, aby měla Evropa také jakousi sebeúctu, když má co dělat s ideologickou patologií Ruska. Ovšem, co se týče nacistických zločinů, ty se odsuzují jako zločiny zločiny proti lidsku. Ovšem sovětské zločiny, kterých se dopustil komunistický režim, se často ospravedlňují. E, Musíme e, se vyrovnávat se skutečností, že Evropa je nadále rozdělena na západ a na východ. Teď e, vidíme přerušení dodávek plynu na Ukrajinu a invazi ruských tanků do Gruzie. Zatím pořád se tady nerealizují evropské hodnoty a proto je to pořád neuskutečněný sen, proto apeluje na Prahu, aby eh, dodržela Pražskou deklaraci. Dvě minuty další. Pane, pře, pane premiére, pane eh, předsedo rady, Toto je první předsednictví členského státu z bývalého Sovětského svazu. Držíme vám palce, že to bude opravdu prvotřídní předsednictví. Vy jste zahájili předsednictví ve velice vysoké politické teplotě, eh, přičemž je tady velká zima a mrzneme v důsledku energetické krize. Chtěl bych vám poblahopřát, pane předsedo, eh, k tomu, jak rychle jste jednal a jak velice jste se zasadil o eh, vyřešení krize plynu a jak se prostředkoval jednání i mezi Ruskem a um, Ukrajinou. Samozřejmě, že to všechno se setkává právě na přečerpávajících stanicích. E, to je vlastně křižovatka e, pro vaše priority. Musíte najít e, solidární řešení v této naléhavé současné situaci. Musíte pracovat na tom, aby se uvolnily dodávky, protože už 18 členských států trpí jejich občané i průmysl. A pak musíte hledat také systémová, udržitelná dlouhodobá řešení. Potřebujeme komplexní a rozhodující eh, strategii. Tu musíte vypracovat. Také vítám vaši prioritu, která se týká východního partnerství. To by byl vhodný rámec pro lepší spolupráci s východními partnery blízko naší hranice. Evropský parlament doplní vlastní dimenzí tím, že bude budovat mezi parlamentní schromáždění Euronest. Toto partnerství přispěje k tomu, aby se neopakovaly krize jako ta současný. Jsem přesvědčen, že předsednictví, které má co dělat s krizovým řešením a s těmito výzvami, dostaví našim eh, očekáváním a že tedy bude můně méně eh, překážek pro Evropu a také to, že to bude všechno sladší, jak říká váš slogan Evropě to osladíme, tak vám přeji mnoho úspěchu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan Leinen, 1,5 minuty. Pane předsedo Rady Topolánku, Evropa bez bariér, to je dobrý slogan, protože to odpovídá eh, evropským myšlenkám, tedy spojování lidí. Já si nicméně myslím, eh, že Eh, bariéry eh, budou mizet také v hlavách, tedy v podobě ideologických předsudků eh, vůči Evropské unie. To jsou takové, takové autoblokace pro další rozvoj Evropy tak, jak to předpokládá Lisabon a na tom je třeba pracovat. Reformní smlouva musí být. Protože jak dělat energetickou politiku bez základu, kterým je Lisabonská smlouva? A to tež lze říct o mnoze, mnohých dalších politikách. Není přípustné, aby eh, se ratifikace spojovala s vnitropolitickými problémy. To není přijatelné, jde totiž o společnou smlouvu, nikoli pouze o vnitropolitické šarvátky opozice proti vládě a naopak. Evropa je společenstvím hodnot lidských práv právního státu a zde jsou deficity i ve vaší zemi. Třeba eh, chci zvínit eh, případ doktora Jedky, tuším, který od 40 let eh, bojuje za spravedlnost a odškodnění. Prosím, postarejte se o to, aby se tento případ, za který se zasazoval už Václav Havel, vyřešil O Sarkozym se dá říci, že šest měsíců ho předsednictví ho změnilo. E, možná, že mnohé se změní také u vás v České republice. Díky této zkušenosti děkuji. Micro, please. Uh, uh, Prime Minister, um, uh, Pane ministerský předsedo, mám čtyři otázky. Eh, pokud byste shledal, eh, jak jste řekl, eh, že Lisabonská smlouva je horší než smlouva z NIS, Jestliže je tomu tak, proč jste ji tedy podepsal? Druhá otázka. Mohl byste, prosím, potvrdit, že Česká republika nepodlehne pokušení připojit se k Irům a Lisabonskou lisabonský balíček zase rozbalit. Za třetí, nevnímáte jistý rozpor v tom, že eh, přijdete sem a e, chválíte poměry v parlamentu, ale zároveň e, odmítáte podpořit smlouvu, která e, pravomoci tohoto parlamentu rozšiřuje. A za čtvrté, může české předsednictví skutečně mít autoritu pokud a dokud Česká republika tuto smlouvu neratifikuje. E, <clears throat> Děkuji, pan Pek, jedna minuta. Paní e, předsedkyně, pane premiére, paradoxně všestraná krize, e, která se dotakla světa i Evropy, je možná vaším eh, velkým spojencem, protože právě ti, kteří si tady zvykli všechny poušovat, venesou hlavní zodpovědnost za tu krizi, protože pod jeho jejich dohledem k ní došlo k této krizi. Teď vidíme, že tady vane nový vítr eh, v tom, co říkáte a proto vám přejeme českému předsednictví všechno nejlepší. Eh, chtěl bych vám připomenout určitou skutečnost historie. Měli byste to využít v roce 1618. Na Hračiny přišlo poselství, habsburské poselstvo, které se chovalo nesmírně arrogantně. Češi je zcela správně vyhodili oknem. Říká se tomu defenestrace. Přeje i vám, aby se vám podařila taková politická defenestrace. Vyhoďte oknem e, slušnosti a rozumu všechny nepoctivé poradce a pohněte Evropou dopředu, protože to si přejí evropští občané a nedosáhnete toho, pokud budete poslouchat tyhle podvodníky. Pala, já Děkuji, pan Zapala na dvě minuty. Come sempre in Europa. Jako vždy v Evropě zase prožíváme historický okamžik. Šest měsíců českého předsednictví nepochybně k tomu bude také patřit. Dnešní rozprava žádá předsednictví, aby navrhlo závaž, seriózní řešení, protože máme co dělat s eh, Lisabonskou smlouvou a máme tady velké spoždění a chceme se s tím pohnout dopředu. Pak je tady závažná globální finanční krize a konec zatím není nedohled. dohled. Doufám, respektive obávám se, že během tohoto roku vidíme další důsledky a musíme i dále pokračovat se ubírat cestou, na kterou se vydalo francouzské předsednictví tak, abychom mohli dosáhnout skutečných výsledků pro Evropu. Evropa má před sebou skutečný problém, co se týče energetických dodávek. To je věc nesmírně závažná. A určitě řešení bude muset být komplexní, nicméně bude to složité, ale doufáme, že se najde. Musíme se ovšem dívat také na otázku eh, závislosti mnoha zemí. Týká se to i mé země Eh, dále situace v Gáze. Neměli bychom vyjednávat s teroristy, ale myslím si, že útoky na obyvatelstvo musí skončit, musí přestat a že nevinní občané by se neměli dostat eh, do takovéto války. Pak musíme také řešit otázky imigrace do Evropy a je tady třeba věnovat velkou pozornost této situaci, zejména na Valtě. Na Maltě, protože tam také mají na této frontě obrovské potíže. Dále je třeba se v nejbližší budoucnosti zabývat i problémem Kypru, tak aby se nakonec vyřešila situace mezi Kyprem a Tureckem a Evropou a Tureckem. A konečně pak eh, Pane předsedo Topolánku, velice doufám, že nás tady budete často navštěvovat v parlamentu. Přeji vám všechno nejlepší a blahopřeji vám. Jsme rádi, že jste tady dnes s vámi. Není to tak vždycky. Děkuji mnohokrát a doufám, že budeme pokračovat, že ten začátek je dobré znamení. Pan Zapala, děkuji. Pan Ponion, půl Pane, paní předsedkyně. Vážený pane premiére, byla tady zmínka o tom, že ještě Česká republika neratifikovala uh, Lisabon. Možná to souvisí s těmi magickými uh, osmičkami. Eh, bylo tady řečeno, že vlastně vy, má, vy máte takové magické osmičky 1918 uh, založení Československa. Tím to vlastně všechno začalo a ty poslední tři osmičky byly ale bolesnější. 1938, kdy vás Francie a Spojené království opustili. 1948, kdy jste vlastně kvůli převratu přešli na druhou stranu stranu a 1968 sovětské tanky. Rok 2008 eh, jste tak nějak opomenuli, protože eh, jste si říkali, že ratifikovat Lisabon právě v roce 2008 by vlastně mohlo vypadat podezřele. Eh, tím spíše, že jsme slýchali z některých úst srovnávání té omezené suverenity za Brežněva a této smlouvy. Eh, pan Barroso, který je zde přítomen přes všechny své nedostatky, ale není Brežněv a eh, to i přes svou minulost. My tady budujeme sdílenou suverenitu, eh, na níž se všichni svobodně dohodli. A Lisabonská smlouva je jen okamžikem v těchto dějinách, pouze etapou v těchto dějinách. Takže vás prosím, rok 2008 už skončil, tak ale ratifikujte alespoň v roce 2009. Děkuji vám. A nyní paní Starkevičute na minutu 30. Děkuji, paní předsedající. Česká republika přebírá předsednictví v okamžiku eh, hospodářských reform a v okamžiku, kdy volíme model pro EU. Model, který buď může být sociálně orientovaný nebo liberální. Někdy se to vnímá jako diskuse mezi starou a novou Evropou, ale já věřím, že Česká republika nalezne konsensus. Tyto dvě, dva koncepty totiž nejsou sami o sobě tak odlišné a to v důsledku globalizace, eh, multikulturní a hospodářské situace. Definice tržní ekonomiky je různými lidmi chápána Eh, jinak a samozřejmě to souvisí s behaviorálními aspekty. Země bývalého sovětského bloku dobře vědí, že zavedení tržních institucí ještě nepředznamenává úspěch eh, tržní ekonomiky. Je třeba, aby eh, lidé vlastně ty nové koncepty chápali, aby to vyhovovalo jejím přáním a potřebám. Někdy kvůli politickým zájmům tyto rozdíly mezi modely je třeba zdůrazňovat. Nicméně z dlouhodobého politického výhledu Eh, reformy tržní ekonomiky, které přihlednou ke změnám v hospodářském prostředí, vytvářejí možnost nebo otevírají i vlastně cestu pro radikální a populistické skupiny. Navíc vlastně tyto změny mohou vést i k politické nestabilitě a k hospodářskému zpomalení. Děkuji vám. Děkuji vám. Paní kamere na jednu minutu. Takže tady není, takže další pan Brok, dvě minuty. Eh, pane předsedo rady, kolegyně, kolegové, paní předsedkyně, také já bych chtěl českému předsednictví poblahopřát eh, k převzetí úřadu. Je to první předsednictví eh, ze strany bývalé země Varšavské smlouvy. A k tomu, co řekl správně kolega Nasaver, eh, se připojuji, má to symbolickou hodnotu. Já se také domnívám, že v otázce vyjednávání o plynu eh, činnosti eh, pana předsedy Schwarzenberga na Blízkém východě a na mnoha, mnozích jiných příkladech je vidět, že české předsednictví je dobře připraveno na práci, kterou má zvládat. Proto bych chtěl zdůraznit, že to, co je se tady hovoří jako o strategické koncepci v souvislosti eh, s energetickou bezpečností, že to je velice důležité, protože toto je příklad toho, že máme spoustu oblasti, kde eh, národní stát sám není schopen ošetřit svoje zájmy, ale je třeba tady mít společný evropský, evropské nároky. Nicméně energetika, energetická bezpečnost, eh, tu budeme moci řešit eh, na úrovni EU teprve po Lisabonské smlouvě, protože to, co děláte vy, je koordinace, ale není to vlastně úplně závazná činnost jedině eh, možnosti jednat, které nám dává Lisabonská smlouva, tak eh, to nám umožní také posílenou demokratizaci, posílení práv Evropského parlamentu i parlamentu národních. A z tohoto důvodu eh, se domnívám, že je to tak, že eh, já mám takový pocit, že německý překlad nebyl správně, když tam zaznělo, že smlouva z NIS je možná lepší než ta Lisabonská já, já myslím, že ten německý překlad by měl být upraven. E, z tohoto důvodu se domnívám, bychom měli hledat možnosti, jak ty výzvy, před kterými všichni stojíme, a jak to lépe zvládat, a to pouze s pomocí Lisabonské smlouvy. Paní Estrana, minuta půl. Děkuji, děkuji paní předsedající. Vážený pane předsedo rady, Hovořil jste o Evropě s pravidly. Hodně jste hovořil o pravidlech, ale jedním z pravidel demokracie je úcta k závazkům. Vy jste se zavázali, že ratifikujete Lisabonskou smlouvu do konce roku 2008. To nebylo splněno a to byla chyba. Proto se vás ptám, kdy Česká republika ratifikuje Lisabonskou smlouvu. Také jste hovořil o e, sebevědomí. Česká vláda a také váš prezident samozřejmě mají právo dělat, co chtějí, ale nesmějí zapomínat, že patří do Evropské unie a že hovoří jménem více než 500 milionů evropských občanů a jménem 27 členských států. Nemůžete tedy pomíjet to, že 25 eh, členských zemí už ratifikovalo Lisabonskou smlouvu a že Irsko se chystá na druhé referendum a dosavadní výzkumy ukazují, že Irové budou hlasovat pro. Eh, Irové totiž pochopili, že v současné obtížné hospodářské situaci ta sounáležitost s Evropskou unii a s eurozónou eh, je pro ně ochranou. Já se tedy ptám, kdy Česká republika ratifikuje Lisabonskou smlouvu, jak už to říkal Martin Schulz, předseda mé frakce, v okamžiku, kdy Evropa čelí bezprecedentními výzvám, je zapotřebí, aby Evropa hovořila jediným hlasem, ale to nebude možné, pokud eh, nebude existovat Lisabonská smlouva. Děkuji vám, pan Kapáto, jedna minuta. Děkuji, paní předsedající, vážený pane Topolánku. Hovořil jste o východním partnerství. to partnerství je eh, poměrně novinkou v rámci EU. Takováto partnerství ještě neexistovala v Evropě, tak jak ji znali eh, otcové zakladatele. Nicméně po druhé světové válce v podstatě šlo o to, Eh, nebo se hovořilo o tom, že i východní Evropa by vlastně měla být součástí Evropy. Bylo totiž důležité eh, vlastně propojit všechny eh, sousedy tak, aby i vlastně současní sousedé mohli třeba do budoucna přistoupit k EU. Francouzské předsednictví, které vás předcházelo, chtělo zcela jasně definovat hranice Evropy a vlastně zabouchnout dveře především Turecku a vlastně ukazovali, že Evropa chce své hranice uzavřít. Výsledkem toho bylo, že dříve vlastně ty hranice Evropy byly otevřenější a vzbuzovalo to naděje pro země, jako třeba dříve byla vaše. Dnes ovšem ty hranice jsou uzavřeny, panují různé konflikty, války na Kavkaze, jsou problémy v arabských zemích v Africe a moje výzva by tedy byla taková, abyste přihlédli eh, k naléhavosti toho, že je skutečně třeba snažit se vytvořit jakési spojené státy evropské, které budou otevřeny i novým členům a abyste nepěstovali různé zmatené eh, vztahy opírající se jenom o partnerství partnerství, které není vlastně ani eh, integrací a jedná se vlastně jenom o zavedení některých základních práv. Děkuji vám. Nyní pan Heckmark, dvě minuty. Pane předsedo, především bych vám chtěl poblahopřát eh, k schopnosti, kterou vaše předsednictví už prokázalo v celé řadě věcí. Chtěl bych vám také sdělit, že eh, pro mnoho Švédů platí pocit, že Praha leží na východ od Štokholmu vzhledem k dědictví politické geografie posledního století. To ovšem není pravda. A vaše předsednictví vrátí Českou republiku na místo, které jí náleží na mapě v našich myslích, v středu Evropy, v srdci Evropy. Týká se to historie i budoucnosti. Vyjadřuji také naději, že položíte dobrý základ pro švédské předsednictví, co se týče otázek klimatu, soutěže, protože bude velice důležité, aby se prokázalo, že jsme schopni řešit ekonomické eh, problémy otevřeně bez protekcionismu a s dynamikou otevřené ekonomiky. A samozřejmě, co se týče energetických záležitostí, doufám, že se hrajete klíčovou úlohu. Je zcela jasné, že eh, jste tady správně postavení díváme se na problémy, které opravdu vyžadují reformu a změnu. A je správné říci, že solidarita a bezpečnost energetických dodávek také znamená reformu a prohloubení eh, vnitřního trhu s energiemi v Evropské unii. Bez toho budeme vystaveni různým pokusům nás eh, rozdělovat a rozdrobovat naše snahy. Jedním cílem je toto zabezpečit, ale nikdo nebude schopen kontrolovat eh, dodávky plynu a elektřiny zároveň s distribucí. Je třeba zajistit jeden společný trh návrh a pokud toho se podaří dosáhnout za vašeho předsednictví, bude to strategický krok dopředu a doufám, že budeme moci vám k tomu všichni po těchto šesti měsících poblahopřát. Ano, děkuji. A teď paní Berger, jedna a půl minut. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane předsedo rady, společně s kolegy zde v sále před rokem 2004 jsem platila k těm, eh, kteří se zvláště zasazovali, zasazovali o členství České republiky eh, v Unii. Eh, byla jsem tehdy v meziparlamentním výboru a proto si myslím, že pro české členy tohoto parlamentu je to zvláštní den, že mohou dnes poprvé přivítat české předsednictví a Eh, mohu říci, že eh, v Rakousku nebylo vždy populární zasazovat se za váš vstup do Unie. Eh, chci říci těm, nebo že spatřím k těm, kteří českému předsednictví poskytují veškerou podporu a Ehm, dá se říci, že eh, my jsme tady zažili takové poněkud jednostranné prohlášení ke konfliktu Gaze nejdříve, eh, potom jsme tady slyšeli prohlášení před, eh, prezidenta k příliš vysokým sociálním ekologickým standardům, dále jsme poměrně negativně reagovali na slovenské oznámení k jaslovským bohunicím, což by bylo porušení evropského práva. Od Eh, Jiřího Gruši, vynikajícího filozofa a eh, spisovatele, existuje vynikající návod na použití Česka. Je to velice humorná četba, mohu to doporučit mnohým kolegům. Neexistuje dosud návod na použití Evropy, písemný alespoň ne. A já si myslím, že každé nové předsednictví udělá dobře, eh, když využije nabídky podpory od Evropského parlamentu, případně sousedních zemí. Děkuji. Nyní pan kolega Karas a opět prosím všechny, aby dodržovali čas. Eh, pane předsedo rady, vy nesete velice zvláštní eh, zodpovědnost. Eh, naše ta umělecká prezentace v radě poněkud provokuje. Eh, začátek byl také zajímavý, ale eh, to, že vy se snažíte převzít odpovědnost za celou Unii, to je citelné. Přípravy, zdá se, jste udělali dobře, eh, těžiště programů jsou určitě důležitá. A teď my vás ovšem budeme hodnotit podle toho, s jakou rozhodností, s jakým evropanstvím a s jakou úspěšností budete toto prosazovat. EU v tomto pololetí bude vystavená zkouškám. Česká, české předsednictví a vláda e, stojí tedy před těmi zkouškami v politickém smyslu. A my to zvládneme pouze tehdy, e, když společně uděláme všechno, co se udělat dá. E, když se přestane vměšovat vnitřní politika do evropské politiky a přestane zatěžovat otázky, které řeší předsednictví. Řekněte jasně svým občanům, že teď už eh, Eh, konflikt s plynem, eh, Gaza, Slovensko, finanční krize, že s Lisabonskou smlouvou za zády byste mohli předsedat silněji, energičtěji a lépe a v lepším souladu s jinými evropskými institucemi. Evropská unie je společností hodnot a práva. My máme pravidla a kdo je nedodržuje, kdo neplní sliby, ten jedná nesolidárně společenství práva a hodnot, politické cíle, ty nás sjednocují na vzdory našim rozdílům. Proto vás vyzývám, neschovávejte se za svou zemi, vyudávejte tempo a ratifikujte Lisabonskou smlouvu ještě v průběhu vašeho předsednictví. My vás skutečně budeme měřit podle výsledku, nikoli podle výroku vašeho českého prezidenta. Děkuji.

Uh, uh, Předkyně, já jsem vás neslyšel. Mě zajímalo to, co říkalo předsednictví, že opozice se snaží torpedovat české předsednictví, protože jak mně se to jeví, český prezident odváží velice dobrou práci. Ten vlastně sám o sobě torpéduje v tomto smyslu české předsednictví. České předsednictví říká, že dělají všechno, eh, co se týče eh, toho, aby vstoupilo i Chorvatsko. Ale proč tedy nejsou schopni ratifikovat Lisabonskou smlouvu? Vždyť nakonec tím české české předsednictví souhlasilo, takže by mělo dostat svým eh, povinnostem. Eh, otevřeně řečeno, není to žádný vynikající začátek. Klimatický eh, balíček popisujete jako hloupoučka, luxus a ten eh, prálna na obnovu prý připomíná komunistickou éru. Máme tady problémy zejména tady Bulharska a pak o pár hodin později první snahy něco dělat v Gaze bylo třeba stahnout. Potřebujeme ale vedení a to, co já vidím, tak já si myslím, že čím dříve máme eh, předsedu rady na plný úvazek, tím lépe, protože jenom soudržné evropské akce zajistí zabezpečenost Evropy a ekonomické zotavení. Takže měli bychom mít opravdové vedení a já chci poblahopřát panu předsedovi Barosovi. Pan Želeněc. paní předsedkyně české předsednictví si zaslouží uznání za aktivní roli při řešení sporu o obnovení dodávek českého plynu. bylo by však velkou chybou eh, tohoto e problému. je zřejmé že jeho původ leží v ambicích rozšířit sféru vlivu na území ukrajiny a dále do středu evropy. snahou eu proto musí být udržet ukrajinu v hledáčku unie to ale nebude možné bude li ukrajina nadále zaštiťovat neprůhledné transakce a držet se tzv. přátelských cen které neodpovídají tržní realitě a ukrajinu udržují v politické závislosti na rusku. mezi priority českého předsednictví patří energetická bezpečnost a posílení východního partnerství. zásadním aspektem tohoto partnerství musí být pomoc ukrajině co nejrychleji nastavit tržní ceny energií dojednané v rámci dlouhodobých smluv. předsednictví by také mělo v kyjevě vyvinout účinný tlak na zrušení neprůhledných ekonomických struktur které podkopávají snahy o reformy vedoucí k právnímu státu. pouze silný vnější tlak na ukrajinu a aktivní spolupráce může pomoci k obětování krátkodobých a často osobních zájmů ve prospěch reálné nezávislosti na rusku a právního státu bez všudy přítomné korupce. bez vyčištění stolu na ukrajině přitom nelze očekávat že eu bude s to účinně čelit stále asertivnější ruské politice vůči východní a střední evropě. na začátek úzké spolupráce eu e s ukrajinou bude ten pravý čas ihned po zažehnání plynové krize. nepodaří li se nyní českému předsednictví vyvinout jménem eu učinit tlak na ukrajinské představitele. budeme příště svědky nejen dalších Děkuji. Nyní De Rosa. Skutečně budu mikrofon, pokud budete svůj čas. Děkuji. Já bych stejně jako všichni v tomto parlamentu chtěl popřát českému předsednictví hodně štěstí. Nicméně já jsem byl pobouřen vaším komentářem, že Lisabon je horší než NIS. To nejenže je nepravda, ale je to skutečně porušení důvěry. Uh, my skutečně bereme velice vážně tento váš komentář, který tady zazněl dnes dopoledne k Lisabonu. My potřebujeme jednotnější Evropu, právě takovou, kterou nám Lisabon umožňuje. Takovou Evropu, která bude moci čelit problémům, jako je zabezpečení energie, klimatické změny, hospodářská a finanční krize a různé války v mnoha oblastech jako předsedající rady máte vést Evropu na základě našich společných hodnot, na základě solidarity uvnitř i na venek, na základě tržní sociální ekonomiky, na základě rovnosti mužů a žen. A to všechno také zahrnuje právo mužů a žen podělit se eh, o rodičovství. Pane předsedající rady, eh, vy eh, byste neměl prosazovat konzervativní a neoliberální názory během nadcházejících 6 měsíců, protože to by pro vás znamenalo permanentní konflikt s tímto parlamentem. Eh, Irsko asi bude organizovat eh, letos referendum k Lisabonské smlouvě. A já chci říci, že ten váš dnešní komentář tento úkol velice zkomplikuje a pokud to eh, referendum neuspěje, tak vám asi většina Evropanů příliš nepoděkuje. Děkuji vám, pan Buzek, dvě minuty. Děkuji, paní. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Pane premiére, pane předsedo komise, chci vám, pane premiére, především poblahopřát k tomu, že jste se ujali předsednictví a chci vám blahopřát také eh, k prvním dvou týdnům, které byly těžké, ale podařily se vám. Velice dobře vám rozumím, co říkáte o národní identitě, protože my, země, které leží mezi západem a východem Evropy, eh, jsme to eh, velmi aktivně budovali. Chtěl bych upozornit na věc, která se mi zdá klíčová pro toto, tohoto půl roku. Třetí energetický balíček. Za prvé se v něm hovoří o společném trhu s energiemi, o společné Evropě agentuře a o spolupráci národních regulatorních orgánů, o spojení přeshraničních a společných integracích. Tudíž hovoří se o integraci a jinými slovy o energetické solidaritě, hovoří se o bezpečných dodávkách energie. Za druhé, třetí energetický balíček znamená také liberalizaci spravedlivá pravidla přístupu k sítím, tedy konkurenčnost trhu. A to vždycky znamená menší náklady a menší poškození životního prostředí a levnější energie pro spotřebitele a tudíž i pro hospodářství, což může pomoci zvládat krize. A nakonec za třetí. Ten třetí balíček jsou také spravedlivá pravidla činnosti i vnějších zemí na našem trhu. Jedná se i o možnosti dodávek ze třetích států. Možnosti východního partnerství a východní dimenze Unie eh, také jsou velice důležité z hlediska třetího energetického balíčku. Máme tady tři důležité vaše priority. Energetika, ekonomie a evropské evropský východní rozměr a proto všechno může být ten třetí balíček velice důležitý. Proto chci apelovat, abyste věnoval velkou pozornost právě této prioritě. Na a půl minuta pan Anderson. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Také chci pozdravit, uvítat české předsednictví Během tohoto předsednictví eh, bude malý růst a bude růst nezaměstnanost. Naopak a bude obtížná ekonomická situace, kterou budeme muset řešit. Já jsem minulý týden přečetl, četl ve Financial Times doporučení, eh, která navrhuje prezident Klaus. Říká, že musíme mít nižší ambice, co se týče klimatické politiky a také si klást nižší cíle v sociální politice. S tím nesouhlasím. Myslím si, že to je naprosto nesprávný způsob. Jestliže chceme si udržet konkurenční schopnost, musíme investovat do moderních ekologických technologií, do moderních infrastruktur. A to je jediný způsob, jak zajistit dlouhodobou udržitelnost ve společnosti a dlouholetou udržitelnost udržitelnou klimatickou politiku. Týká se to i sociální politiky. Sociální politika se slušnými pracovními podmínkami, s rovným zacházením s pracovníky, což má i environmentální dimenzi, neznamená nižší růst, ale naopak lepší udržitelnost dlouhodobě. Nakonec bych se chtěl dotknout rodinné politiky. Když čtu program o rodinné politiky, mluví se tady vlastně o takové tam romodní rodinné politice, moderní Rodinná politika je o rovné zodpovědnosti, stejné zodpovědnosti za práci i výchovu dětí, co se týče mužů i žen. To musí být v programu. Děkuji panu Andersane, paní Jeleva, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem poslankyně za Bulharsko a chci pozdrav, pozdravit předsednictví České a eh, poděkovat za to, že energetickou bezpečnost zařadili mezi priority. Eh, v posledních dnech eh, se mnohé členské státy staly zajaci sporu mezi Ukrajinou a Ruskem. Jenom v Bulharsku více než 160 tisíc domácností je nadále bez topení. Bohužel bulharské vládě se nepodařilo svým občanům v této krizi pomoci. Bulharsko je jediným státem v Evropské studii, Unii, která nemá alternativní dodávky nebo rezervy plynu. Musíme z toho vyvodit poučení. Myslím si, že mohu říci jménem celého parlamentu, že nemůžeme dovolit, aby evropští občané platili cenu za politické hry státu s využíváním energetických zdrojů jako zbraní. Proto potřebujeme společnou evropskou energetickou politikou. Důležitým prvkem této politiky je zlepšování energetické infrastruktury. Když když hovoříme o energetické solidaritě Evropy, znamená to i společné energetické projekty Evropské unie. Je třeba se vyhýbat eh, v praxi, současné praxi dvoustranných dohod. Také doufám, že se brzy podaří vybudovat společné jaderné eh, kapacity v Evropě, že to bude společný projekt členských států. Proto v tomto kontextu vítám české předsednictví a děkuji za to, že si mezi své priority zařadilo eh, širokou spolupráci se zeměmi na Balkáně, ve východní Evropě a na Kavkazu, protože je nutný integrovaný přístup, který přihlíží k příležitostem pro členské státy a také pro ostatní státy v regionu. Jenom tak můžeme zaručit, že se překoná eh, tato eh, plyn, krize plynu. Musíme dělat to, co je pro Evropskou um, unii nejlepší. Potřebujeme více než kdy jinde společnou energetickou politiku. Přeji všechny úspěchy českému předsednictví. Paní Levaj na minutu. Děkuji. Pane předseda, paní předsedkyně, pane premiére, my čekáme, jaké bude vaše předsednictví, díváme se na váš slogan a myslíme si, co se priorit týče. Mělo by nám mít ekonomickou stabilitu a energetickou politiku. Chtěla bych také zdůraznit, že je tady další věc kterou je třeba klást do popředí. Je to evropský občan. Větší pozornost je třeba věnovat otázkám, které se bezprostředně dotýkají každodenního života našich občanů. Musíme věnovat větší pozornost právě tomu, aby se upevňovalo řešení moderních problémů. Je třeba posilovat solidaritu, ekonomické příležitosti, politiku vůči menšinám. A když hovoříme o občanech Evropské unie, je důležité, abychom je do větší míry zapojovali do řešení. Často chybí efektivní komunikace. Takže občané ztrácí důvěru vůči Evropské unijním institucím. Je důležité, abychom se zaměřili na úlohu vzdělání. Paní Rojtová vážený předsedo rady kolegyně a kolegové začátek českého předsednictví byl ve znamení konfliktu v gaze a energetické krize po vlně uštěpačných a nedůvěřivých hlasů zda češi jsou schopni vést unii teď nejen evropa překvapeně sleduje jak odpovědně a efektivně se české předsednictví zakouslo do řešení nečekaných krizí. ptám se však zda byly tak nečekané a oceňuji že je česká vláda začala řešit již o vánocích protože je francouzské předsednictví nedokázalo utlumit v začátku přála bych si abyste se podobně neohroženě také pustil do jednání s čínou která cílevědomě narušuje pravidla světového obchodu podporuje nekalou soutěž a ohrožuje zdraví evropanů chrlením padělaných a nebezpečných výrobků. evropští rodiče už dnes například jen stěží seženou zdravotně nezávadné dětské boty a radu a komisi to dosud moc nezajímalo. vítám proto že jste mezi prioritami uvedl také evropu ve světě ujišťuji vás že evropa je velice otevřená pro světový obchod ale žádný předseda rady dosud nedokázal zajistit spravedlivou reciprocitu a otevřít také do kořán čínský prostor pro evropský průmysl. věřím že vy budete s vaším kvalitním týmem úspěšnější. pane předsedo gratuluji vám k prezentaci opravdu kvalitního a reálného programu pro evropu a také k vašemu osobnímu růstu. na to že jste lídrem politické strany jejíž někteří dnešní ministři hlasovali v roce two thousand and three proti našemu vstupu do unie se vedete náramně dobře na evropské scéně. jenom doufám že takové názorové dorůstání vašich stranických kolegů zaznamenáme i ve věci lisabonské smlouvy. média informují že irové pod tlakem finanční krize více chápou že je to dobrý instrument který byl sepsán pro dobu nepohody. doufám že se na smlouvu příznivě začnete tvářit i vy i za cenu že vás prezident klaus vymaže ze svého mobilu přeji nám všem úspěch českého předsednictví a to i přes pluralitu našich názorů. Děkuji nyní paní eh, Baceli na minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Vážený pane premiére, víme, jaká je situace s finanční krizí. Také jsme slyšeli, že ratifikace eh, Lisabonské smlouvy bude jednou z priorit, ale měla by to být priorita především pro vás. Já si myslím, eh, že váš program by měl být také proaktivnější v otázce otázce mládeže, v otázce mladých lidí. Nestačí jenom prohlášení. Často totiž dnes mladí lidé eh, nemají pocit bezpečí v zemích, které se kolem nich hroutí, protože nejsou schopni čelit ekonomické krizi. Eh, mladí lidé vlastně ztrácejí důvěru, když vidí, kolik je kolem nich nezaměstnanosti, že nemohou eh, najít místo na trhu práce. Navíc pocití strach a vzrůstá mezi nimi euroskepticismus. Eh, oni v podstatě se Sabonskou smlouvou vladí lidé nemají problém jako takovou, ale prostě mají problém s eh, těmi každodenními problémy. Eh, řečnice byla přerušena, omlouvám se, a nyní pan Boys, dvě minuty. Start again Pane předsedo, podle mě symbolizují eh, vaše zemi dvě jména, Franz Kafka a Jan Palach. obě jména jsou symbolem boje pro, za demokracii a je to také symbol oběti, kterou to někdy znamená. Proto si myslím, že máte zvláštní eh, vhled do problémů v Gaze. Jistě pochopíte bolest, frustraci lidí eh, Gázy i v Izraeli. A doufám, že tudíž uděláte všechno, aby se eh, to vraždění tam zastavilo. A také doufám, že budete schopni dobře komunikovat s americkým prezidentem, co se týče klimatických změn a přinese, přivedete ho do celé rovnice v Kodaně. Pak tady zůstává také legislativní návrh, co se týče evropského trhu a samozřejmě, že já vítám také nové příležitosti pro občany, které vyplynou z přeshraniční zdravotní péče. To všechno máte v programu. Vy jste také zmiňoval volné, volný pohyb znalostí. Není to nikdy nikde důležitější než v lékařské vědě. A pane předsedo, to se týká i duševního zdraví. Já jsem měl eh, tu čest, že jsem mohl podporovat eh, určitou práci, která se týkala reformy v oblasti léčení duševních chorob eh, v České republice. Vím, že vám o to jde nejenom ve vaší zemi, ale po celé Evropě. A chci vás pěkně upozornit na to, co bylo v červnu, když jsme ustavili pakt o duševním zdraví pro Evropskou unii. A určitě zajistíte, že i když to nemáte teď na seznamu, že to bude ve vašem programu pro další podporu, protože naším i vaším úkolem je v první řadě to, abychom se postarali o ty lidi v naší společnosti, kteří jsou zranitelní, potřebují naši podporu. Jistě budete dělat všechno, co můžete a já vás v tom přeji hodně štěstí. Děkuji, pan Pinior. Eh, rád bych si nejprve vzpomněl na to, co se stalo na podzim v Krkonoších před 21 lety na hranici mezi Polskem a Československou, kde se sešli eh, představitelé opozici, organizovala to Solidarita Polsko-Československá. Česká republika je první Evro- eh, země z České, se střední a východní Evropy, která má předsednictví. To je závazkem Čechy. Česká republika tady je vlastně dědicem středoze- evropského boje o zrušení železné opony a o sloučení kontinentu. Zdůrazňuji politickou intelektuální váhu českého předsednictví. Je tady mnoho priorit a základní se týkají ukončení ratifikace Lisabonské smlouvy a také posílení společné vnější politiky Evropské unie. Důležitou úlohou je i nadále připrava strategie vztahů transatlantických po zvolení nového amerického prezidenta. Nakonec chci vyjádřit přání, abyste eh, se rychle uzdravil. Pan Petrle. Děkuji. České předsednictví vyjádřilo svoji ochotu eh, zabývat se eh, eh, jak si znovu rozjet chorvatské vyjednávání, když se zadrhlo. A tady se hovořilo o předkládání autentických dokumentů a eh, Chorvatsko skutečně eh, začlenila do dokumentu eh, hranici, tam, kde se neříkalo, že tady nejsou dořešeny všechny problémy. Toto ovšem eh, nemůže být považováno za autentický a důvěryhodný dokument. Jde o dvoustranný spor mezi dvěma zeměmi, které jinak tedy spolupracují, ale i toto je třeba dořešit. Já jsem chtěl prostě toto dořešit. A není to de facto jenom eh, problém slovinský a mm, otázka je to otázka, že de facto Chorvatsko musí překládat dokumenty, které odpovídají evropským dokumentům. Jaké je možné řešení? Návrhu bylo hodně a já věřím, že české předsednictví se bude snažit o adekvátní odpověď. Řešení by například mohlo být to, aby Chorvatsko předložilo závěry například závěry vlády a aby se řeklo, že tato hranice je dosud provizorní a za takových a takových podmínek. Já si myslím, že po malých krocích bychom se mohli skutečně posunout vpřed a umožnit Chorvatsku, aby co nejdříve mohlo vstoupit do EU. To je konec konců ve slovinském zájmu. Já vám přeji mnoho úspěchů. Pan Falbr. Přítomní snesla se na hlavu předsedy rady kritika já se úmyslně nepřidám. v českých pohádkách na hradě obvykle sedí moudrý král který nikoho neprovokuje neuráží a není odborníkem na všechno. ne tak na pražském hradě ale nic není dokonalé. přesto věřím předsedovi rady že se s tímto handicapem úspěšně vyrovná a splní to co nám dnes slíbil. znám ho téměř twenty let a těší mě pozorovat jak členství v evropské unii působí kladně na jeho politický růst. držím mu palce protože i pro mě platí co říkají španělé con mi patria con razón o sin ella co říkají angličané good or bad my country a já říkám v dobrém i zlém se svou vlastí. Děkuji, paní Pleštinská, na dvě minuty. Vážená paní předsedající, vážení přátelé, dovolte, abych na úvod vyjádřila eh, potěšení nad tím, že naše bratrská Česká republika hned na počátku svého předsednictví vyvrátila pochyby o tom, že by nový členský stát byl schopen vést a spravovat eh, záležitosti Evropské unie. České předsednictví dokázalo, že umí reagovat a jednat v kritických situacích, jako je válka v Gaze a zastavení dodávek plynu z Ruska do EU. Jakožto zástupkyně Slovenska, které téměř 97 plynu odebírá právě z Ruska a spolu s Bulharskem je v nejkritičtější situaci, bych ráda ocenila osobní angažovanost premiéra Mirka Topolánka při vyjednávání s Ruskem a Ukrajinou. Pane premiére, Slovensko stále plyn nemá a proto potřebuje vaši aktivní pomoc i nadále. Evropa potřebuje společnou energetickou politiku, potřebuje eh, zlepšit svou eh, vyjednávací pozici v oblasti energetiky. Francie zahájila své předsednictví rusko-gruzínským konfliktem. České předsednictví se dnes musí vypořádat s obchodně politickým sporem mezi Ruskem a Ukrajinou. Já jsem přesvědčená, že dozrál čas na to, abychom se poučili z těchto událostí. Důležité je uvědomit si, jaké jsou oblasti, v nichž je EU závislá na Rusku a také jaké jsou oblasti, v nichž je Rusko závislé na EU. Vztahy s Ruskem jsou důležité. Je ale nepřípustné, aby Rusko zneužívalo plyn jako politickou zbraň je třeba se okamžitě zaobírat diverzifikací zdrojů energetických surovin a také výstavbou plynovodu Nabuko. Vážený pane premiére, Slovensko je v mimořádné situaci a vidí ve vás spojence, pokud jde o strategické rozhodnutí o jaslovských bohunicích. Zároveň prosím o pomoc také pana Barosa, předsedu Evropské komise. Já se osobně domnívám, že stále existují veliké rezervy, pokud jde o naplňování volnosti eh, pohybu eh, osob a vítám tedy moto českého předsednictví Evropa bez bariér. Přeji českému předsednictví, aby úspěšně naplnilo svůj program. Řečnice byla přerušena. Vážení kolegové, prosím, sedněte si v klidu. Nyní má slovo pan Koterec na jednu minutu. Jako eh, pane předsedo, jako bývalý krajan vás s potěšením vítám na půdě Evropského parlamentu a přeji vám hodně štěstí při plnění předsevzetí, které jste přeložili. Vaše priority 3E jsou určitě aktuální problémy Evropské unie, ale věřím, že v části ekonomika nezapomenete ani na aktuální aspekty, které jsou tak důležité pro velkou většinu občanů EU. Když jsem vás viděl na oslavách přijetí eura na Slovensku, byl jsem rád, že EU má v novém předsedovi rady podporovatele těsnější integrace členských států u EU EU, ale jako většinu parlamentu mě ještě více potěší, když přispějete k ratifikaci Lisabonské smlouvy v České republiky, protože bez ní bude těžké naplňovat vaše priority. Jestliže chceme, jak se například řekl, EU byla nejenom placem, ale i hráčem ve světě, musíme tento krok udělat. Pane premiére, jak už tady bylo často řečeno, důležitým momentem během vašeho předsednictví budou evropské volby. Účast na těchto volbách bude důležitá pro dalších pět let evropské politiky a tady hmatatelná podpora rady může sehrát důležitou úlohu důležité. Jestliže Slovensko vypadne na mistrovství hokeje a Evropa, Česká republika řečník byl přerušen. Eh, catch the A. Teď tady máme hodně kolegů, kteří eh, si přejí slovo v rámci spontánního řečníka. Ale bude to jenom pět eh, a každý bude mít minutu. Pan Kalan má slovo. Pane předsedo, já bych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 rád vyjádřil srdečnou podporu Estonska eh, vašeho předsednictví. Určitě zvýšená konkurenční schopnost je nejlepší pomocí v krizi, kdy se jedná o eh, hájení hlavních svobod. Také vás podporuji v tom, že chcete do plné míry rozvíjet evropské partnerství. Teď chápeme, jak je to důležité zapojovat země, jako je Ukrajina a Gruzie do právního státu a demokratické zodpovědnosti. Loni v září Evropská Evropský parlament navrhl, aby 23. Eh, srpen se slavil jako společný den eh, obětí nacismu a komunismu. Doufáme, že se ujmete vedení a přesvědčíte 207 eh, vlád, aby od příštího srpna začali tento den takto si připomínat. A doufáme, že nás to také přivede k tomu, abychom politicky dobře vyhodnotili zločiny, k nímž docházelo za totalitárního komunistického rázu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 Občané čekají, aby je evropské instituce chránily před krizemi a zlepšovaly jejich kvalitu života. Plány pro ekonomický rozvoj EU, to znamená také eh, energetická bezpečnost, to skutečně je v souladu s prioritami evropských občanů. Já bych požádala eh, české předsednictví, aby se před volbami ukázalo, že skutečně máme vizi a že je možné, aby se nám podařilo do prvního čtení dostat směrnici o ekonomické účinnosti budov. My vás určitě budeme podporovat, pokud toto dáte do svých priorit. A toto by mohlo být jedno z příkladem výsledku českého předsednictví. A nyní pan Macakis na jednu minutu. Eh, po traumatické zkušenosti s ruským komunismem. Eh, vy jste se vlastně nyní dostali do jiné situace a nyní jste eh, se přimykli jasně a poslušně k USA. A to není jenom projevem, tedy neprojevste jenom v Gaze a v postoji v Lisabonské smlouvě, ale jde to také o amerických střelách na české půdě vy tady de facto riskujete E, evropský mír a toto je skutečně nepřijatelné a podezřelé. Pane ministerský předsedo, vaše země je členem EU, nikoli USA a měl byste podle toho jednat. Americké satelity nemají místo v naší unii, takže musíte se rozhodnout. EU nebo USA. Nemůžete mít obojí. Děkuji vám. Děkuji, pane Macakese. Prosím o klid v sále. Pan Piotrovský na jednu minutu. Děkuji, paní ano, děkuji paní předsedkyně, pane premiére, vážené dámy a pánové. České předsednictví jako první od mnoha let do eh, programu eh, neza, nevdalo eh, tu eh, Evropskou ústavu, která se teď eh, představuje jakožto Lisabonská smlouva, která už zemřela a to je pro nás optimistické, protože to může vést k jednomyslnosti v Evropské unii. České předsednictví se rozhodlo, že se zaměří na nejdůležitější současné problémy, jako je bezpečnost energetická a konflikt Gáze. Na začátku eh, se neplánovalo zasahovat do konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem, ale protože se to dotklo mnoha členských států, pan předseda Topolán Sudánek se udal zprostřed, ujal z předsedokovatelské úlohy. Samozřejmě za půl roku eh, předsednictví nedosáhne všech cílů, ale už první dva týdny naznačují, že to může být velice efektivní předsednictví navzdory eh, Kassandram, které předpovídali eh, špatný konec, včetně těch, kteří sedí tady. Jako poslední pan Tovanov na jednu minutu, prosím, kolegové, sedejte si potichu. Pan Stovanov nebo Stojanov. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Právě jsem slyšel, že v Bruselu za českého předsednictví je něco, čemu se říká umělecké dílo, kde moje země je vlastně zobrazená jako turecký záchod. To skutečně Um, příliš nevyhovuje kritériím evropských uh, hodnot a já vyžaduji, aby toto bylo okamžitě odstraněno a aby se určilo, kdo za to zodpovídá. Toto umělecké dílo je opravdu velice urážlivé. Děkuji, tím se dostáváme na konec vystoupení v rámci postupu Catch the Eye. A nyní, pane premiére Topolánku, zaraz já bych úvodem svého závěrečného vystoupení chtěl poděkovat za všechny názory bylo to velmi vlídné přijetí já jsem ani takové neočekával. Eh, chtěl bych současně říct že naše předsednictví a moje pozice předsedy evropské rady bude po celý půlrok v úzkém kontaktu a v úzké spolupráci právě s evropskou komisí prvních čtrnáct dní ukázalo že naprosto permanentní každodenní a opravdu velmi usilovný kontakt nejenom s josem manuelem barrosem ale s celou komisí zabezpečil společný postup v těch problémech které nás na začátku roku postihly a já demonstruji tady nejenom spolupráci s evropským parlamentem a komunikaci ale hlavně při řešení těch operativních konkrétních problémů s evropskou komisí a chtěl jsem prezidentu barrosovi poděkovat. já jsem se zařekl než jsem sem šel že nebudu žertovat a jeden vtípek který jsem řekl a kterému by se u nás všichni smáli jste nepochopili ale nevadí já to budu zkoušet znovu a znovu a třeba nakonec i ten německý překlad bude v pořádku a třeba se pochopíme lisabonská smlouva nemůže být mantra lisabonská smlouva musí být prostředek nikoli cíl. je to prostředek pro lepší fungování evropské unie. v žádném případě nemůže být vynutitelná. každá země má své vlastní nástroje a pravidla hry kterými dosáhne ratifikace to že jsem smlouvu podepsal neznamená že budu ovlivňovat rozhodnutí obou komor českého parlamentu které jsou autonomní svobodné a rozhodnou se samy. stejně tak nemíníme ovlivňovat dopředu rozhodnutí irského lidu. není možné není možné vynutit jakýmkoliv způsobem platnost té smlouvy přestože si myslím že ta smlouva v dané chvíli je potřebná a fungování evropské unie usnadní. to je na závěr a dál se k tomu nebudu vyjadřovat protože svůj postoj už jsem k tomu řekl. líbil se mi citát eh, pana poslance kirchhoffa použiju jiný churchillův citát který demonstruje to co si myslím o té stávající době zítra nemůže přijít žádná další krize můj diář je totiž už plný. já si myslím že to co nás provází ty první týdny ukazuje že jsme zvolili správně naše priority a že jsme na to byli dobře i připraveni. my jsme ostatně otázky plynu začali řešit už v polovině prosince během francouzského předsednictví já se omlouvám všem poslancům na jejichž konkrétní dotazy neodpovím pokusím se trochu zevšeobecnit diskusi a pokusím se ukázat spíše obecný postoj k řešení těch konkrétních problémů. otázka pašování lidí drog dětí obchodování s dětmi a podobně. stejně jako probíhá diskuse v tomto parlamentu úrovni míra svobody a míra bezpečnosti stejně probíhá i u nás. to znamená směrnice nebo celý ten legislativní plán v rámci rozhodnutí rady v boji proti pašování lidí chceme akcelerovat. chci jenom říct že jsme na to připraveni a jednotlivé prvky těchto problémů chceme naplňovat. velká diskuze o nabuccu ale řekněme si zcela seriózně že nabucco bude alternativou k ostatním tranzitním trasám pouze v případě že to bude i alternativa zdrojů. a ta diskuse o ukrajině a můj český kolega josef zieleněk to řekl zcela jasně ten problém je politický a geopolitický a pokud nyní nedáme řekl bych ukrajině šanci napravit vnitřní problémy pokud nezamezíme vlastně chování jednotlivých hráčů ať už person nebo firem na plynárenském trhu tak o ukrajinu v jejím proevropském směřování můžeme přijít což je samozřejmě geopolitický problém a můžeme jenom spekulovat o tom jaké jsou cíle celé té krize jestli je to jenom krátkodobé zvýšení ceny nebo je to daleko větší tlak na budování nord streamu alternativní trasy severní eh, nebo je to opravdu zamezení evropského směřování ukrajiny ale každopádně ten problém má tyto souvislosti a není jenom krátkodobý a není jenom energetický. kdybych měl reagovat na doporučení jestli má být evropa více liberální nebo více socialistická já bych se pokusil ještě o jeden žert a řekl bych že navrhuji kompromis že by měla být liberálně konzervativní ale je to žert již poslední. směřování české republiky a přijetí eura já jsem. one ledna vyhlásil že. one. eleven tohoto roku oznámí česká republika případný termín vstupu moje vláda je první vláda která bude plnit maastrichtská kritéria. já si myslím že to nejsou žádné závody slovenským kolegům blahopřeji a my si počkáme také na to jakým způsobem a jaký vliv bude mít finanční krize na plnění vlastních pravidel v paktu růstu a stability a na plnění fakticky všech pravidel kterými se eurozóna řídí já se obávám a to platí i pro řešení finanční krize že rozmělňování vlastních pravidel evropské unie je destruktivní a proto když hovoříme o evropě pravidel tak hovoříme budeme samozřejmě trvat na dodržování směrnic ohledně veřejné podpory ohledně hospodářské soutěže a toto bude jedno z kritérií posuzování všech návrhů v rámci řešení finanční krize. pravidla platí v dobách dobrých i v dobách zlých a to platí pro všechny. tady ta rovnost musí být absolutní. Eh, přece jenom komentář evropa bez bariér ano je to myšleno minimálně ve třech významech v tom ekonomickém odstraňování bariér jednotného vnitřního trhu v tom mentálním psychologickém odstraňování bariér v hlavách jednotlivých evropanů což samozřejmě nově přišedší země mají jako hlavní cíl a taky odstraňování bariér vnějších zamezení protekcionismu opravdu uvolnění světového obchodu jako jeden z nástrojů řešení krize zvyšování poptávky a faktické naplňování eh, závěrů g twenty ve washingtonu. možná bych chtěl říct jednu věc která se mě dotýká osobně a která už se ocitla v médiích. václav havel je v nemocnici. je těžce nemocen. je to člověk který symbolizuje naši předlistopadovou ale i polistopadovou orientaci a to nejenom české republiky ale symbolizuje v podstatě pád železné opony. byl to první čech který v tomto evropském parlamentu vystoupil a já bych mu jménem nás všech chtěl popřát brzké uzdravení. reakcí zcela konkrétních na poslance tohoto tělesa. mě celkem dojala starost kolegy roučka o českou vládu a já bych mohl vyjmenovat minimálně šest případů z posledních deseti patnácti let kdy státy které předsedaly evropské unii měly spoustu vnitřních problémů a předsednictví bylo úspěšné. bylo to v době vstupu v platnost maastrichtské smlouvy belgii kdy se měnilo státní uspořádání a přesto to předsednictví neovlivnilo. bylo to v době francouzského předsednictví kdy se rozšiřovala eh, evropská unie o švédsko finsko a rakousko došlo k vnitřní vnitropolitické krizi. bylo to v době já nevím amsterdamské smlouvy v roce one thousand nine hundred and ninety nine během německého předsednictví kdy měl velké problémy gerhard schröder a Lafontaine. opustil tuto stranu bylo to v době zavedení eura v době španělského předsednictví a jose maria aznara bylo to v době irského předsednictví a mohl bych pokračovat. nemějte žádné obavy o vnitřní problémy české politiky české předsednictví to nepochybně neovlivní. jaderné fórum diskuse o jádru nemůže být taková že ten spor který tady panuje mezi zelenými mezi liberály mezi konzervativci dál by měl mít nějaký vynucený výsledek. právě jaderné fórum které pořádáme ve spolupráci s evropskou komisí které se koná v bratislavě a v praze by mělo nastavit novou diskusi o bezpečnosti o příležitostech o rizicích o potřebnosti a o všem tom co vlastně v posledních letech se stalo trochu tabu. odblokování tohoto tabu je i cílem vlastně tohoto jaderného fóra slovensko českého protože premiér fico na ukrajině a v moskvě je evidentní problémy bulharska a slovenska jsou fatální. jsou to země které jsou stoprocentně závislé na dodávkách plynu právě z ukrajiny bulharsko umí čerpat z zásobníku pouze třetinu potřebného výkonu slovensko už má omezenou výrobu v tisíci podnicích vyhořela mu tepelná elektrárna v novácích je v poměrně velmi krizové situaci a já jsem s robertem ficem v každodenním kontaktu a tu jeho misi podporuji i když si nemyslím že bude mít v dané chvíli výsledek my musíme být podstatně tvrdší vůči oběma hráčům vůči ukrajině i vůči rusku vůči naftagázu i vůči gazpromu a domnívám se že ty další kroky musí být daleko efektivnější a tvrdší jak ze strany evropské komise tak ze strany českého předsednictví. musíme případně hledat nástroje abychom překlenuli některé technické problémy není možné aby z důvodu naprosto zástupného a to je používání technologického plynu byly tyto dodávky nezahájeny. to znamená v tomto smyslu budeme činit další kroky. nemluvili jsme mnoho o balkánu a o problémech a spousta dotazů byla směřována tímto směrem. pan kolega peterle dobře ví že slovinsko chorvatský problém aby se odblokovaly kapitoly chorvatského přístupového procesu musí dojít k bilaterálnímu vyřešení tohoto sporu. toto není spor evropský i když začíná zasahovat fakticky do přístupových rozhovorů a v tomto smyslu moje kontakty s oběma premiéry s oběma prezidenty a já bych řekl osobní vstup do tohoto problému snad pomohou řešit hraniční problémy slovinsko chorvatské. Eh, je toho mnoho co bych chtěl ještě říct nicméně pokusím se vás déle nezdržovat pokusím se umožnit vaše další jednání. chci říct úplně na závěr my si velice vážíme vůbec té možnosti že můžeme patřit do společenství států které vzniklo na těch hodnotách a na těch základech které my po listopadu eighty nine můžeme brát znovu za své hodnoty a znovu za své cíle. my si vážíme i té možnosti předsedat celému tomu společenství. je to něco tak unikátního co moje generace která měla v roce one thousand nine hundred and eighty nine třiatřicet let nikdy nepředpokládala že se toho dožije. velice si vážíme i toho že můžeme řešit spoustu problémů. a čeho si vážíme vůbec nejvíc je vnitřní svobodná diskuse svoboda která nám umožňuje ty problémy ve spektru těch názorů které jsou na jejich řešení tak nám umožňuje artikulovat. já tady mohu jednoznačně deklarovat že už tomáš garrigue masaryk řekl že demokracie je diskuse a já chci ve šlépějích tohoto prvního českého československého prezidenta pokračovat a té diskusi jsem naprosto otevřený. a dnes vám děkuji za pozornost a těším se příště. Thank you, Mr. Prime Minister. Děkuji vám, pane ministerský předsedo. A prosím, nyní bych chtěla dát slovo předsedovi Evropské komise panu Barsovi. Paní předsedkyně, pane předsedo rady, vážení dámy a pánové poslanci, toto je zajímavá debata a mě pozbuzuje to, že eh, my se poměrně stejně díváme na výzvy. Já jsem rád, že české předsednictví je tady podporováno a já eh, chci spolupracovat konstruktivně také v nejlepším duchu s našimi českými přáteli. Jejich úspěch je, úspěch je také úspěchem evropským. Jde vlastně o poslední předsednictví před volbami do Evropského parlamentu. A já si myslím, že je velmi důležité, abychom v těchto měsících prokázali, jak důležité jsou naše instituce eh, pro prospěch, solidaritu a úspěch našich občanů. Já se všem myslím, že úspěch na tom nemohou úspěšně pracovat pouze eh, evropské instituce nebo pouze členské země. Tady musí být partnerství. Takže to, co budeme dělat v těch následujících měsících, bude velmi důležité pro budoucnost a také pro respekt vůči našim institucím, vůči občanům. Eh, tady zaznělo několik konkrétních dotazů na mě, pokud se týče energetiky. Ano, my potřebujeme urgentně revidovat eh, směrnici o bezpečnosti zásobování plynem. Komise to vlastně prohlásila už minulý listopad a my pracujeme na legislativním návrhu, který bude Radě a parlamentu předložen co nejdříve. Ano, potřebujeme posílit solidaritu, potřebujeme více pokroku, pokud se týče bezpečnosti energetického zásobování v Evropě. To byl obsah té naší revize. Eh, který bude tedy brzy prezentován. Já bych eh, rád využil této příležitosti ještě jednou, abych požádal evropské státy a evropské instituce, aby se aktivněji zapojovaly do mechanismu evropské energetické solidarity. Ano, my potřebujeme urychlit investice do energetické infrastruktury propojovací vedení eh, do energetické účinnosti a proto je důležité, aby těch 5 miliard eur eh, z rozpočtu společenství bylo vyrazeno pro tyto účely. A já skutečně apeluji na vás, na parlament, na předsednictví, abyste to co nejdříve realizovali v praxi. Eh, ekonomické oživení musí být spojené s chytrým zeleným růstem. Naše návrhy leží na stole a jsou to návrhy, aby se rychleji mohly využívat strukturální fondy k těmto účelům. My potřebujeme tyto fondy eh, pro energetickou účinnost a pro propojení energetických systémů. My chceme, abychom také eh, národní úsilí eh, bylo v souladu se závěry Evropské rady a s našimi návrhy. Chci říct, že eh, tato ekonomická krize a eh, návrat k udržitelnému ekonomickému rozvoji, to bude znamenat také respekt pro rovné příležitosti. Evropa musí usnadňovat zapojení mužů a žen na rovné, eh, tedy rovný přístup do ekonomického systému. My potřebujeme Lisabonskou smlouvu, potřebujeme, aby všechny členské země ratifikovaly. Ano, samozřejmě je třeba respektovat jednotlivé národní ratifikační procesy, ale jestliže vláda eh, takovouto smlouvu podepíše, pak se tím zavazuje, že ji také uvede eh, v činnost a v účinnost. Mnozí hovořili o českém předsednictví a někteří, třeba jako pan Brok a další, eh, to, že eh, vůbec existence českého předsednictví je tady skutečně eh, důležitým přelomovým, přelomovou věcí, to, že vlastně bývalá země Varšavské smlouvy nyní přebírá společnou zodpovědnost. Dnes, 21 let po pádu železné opony, máme eh, Českou republiku v čele Evropské rady, pana eh, ministerského předsedu Topolánka a všechny jeho spolupracovníky. To je skutečně úžasné. Já eh, jsem měl takovou zkušenost v loňském roce za portugalského předsednictví s ministerským předsedem Sokrašem Eh, byl jsem eh, v Žitavě, to je trojmezí česko-polsko-německé, a eh, viděl jsem, jak pohnutý byl ministerský předseda Topolánek v tom okamžiku, kdy my jsme vlastně dříve bývali právě na tomto místě rozděleni a totež místo je nyní místem, kde se dá volně pohybovat mezi všemi třemi zeměmi. Toto je obrovský výkon a já myslím, že bychom na to měli být hrdí. Je to důležité na obranu našich hodnot a je důležité, aby toto předsednictví bylo úspěšné. Je to důležité pro úspěch České republiky. Tady někteří říkali, protože je to malá země, ale ne, skutečně Evro- Česká republika není ani podle evropských měřítek malou zemí. To je jakýsi komplex méněcenosti. Eh, považovat některé členské země za malé. Ale chtěl bych říci, že jeden ze zakladatelů evropského projektu Polan Pact řekl, že v Evropské unii již není malých a velkých zemí. Všechny jsou eh, ne velké, ale problém je, že některé z toho ještě nevšimly. Eh, když se podíváme jinde po světě, když vidíme americké eh, síly obrané, technologické, když vidíme tu dimenzi, když vidíme, jak obrovská geografic, obrovské geografické je Rusko, nebo Čína, nebo Indie, to skutečně <laughs> je úžasné. Ale prostě eh, nemáme v Evropě velké země, fyzicky, ale všechny jsou velké svým důstojenstvím, svým postavením. Ale jestliže chceme být velcí v globálním měřítku, pak je třeba spojit naše síly, eh, využívat toho společného pákového efektu mezi všemi institucemi. No a to je opět další důvod, proč potřebujeme Lisabonskou smlouvu, společný účel a silné instituce. Všechno nejlepší českému předsednictví. Thank you, Mr. President. Pane předsedo, tím se dostáváme tedy ke konci tohoto zasedání. Trochu jsme přetáhli, ale myslím, že to stálo za to. Bylo to velmi zajímavé.